předsedou je Švéd, což znamená, že se budeme snažit začít včas, přestože jsme na půdě Evropského parlamentu. Rád bych všechny srdečně přivítal na slyšení s kandidátem na komisoře pro krizové řízení. Jedná se o Janeze Lenarčiče ze Slovenska. Máme tři hodiny a 25 otázek před sebou. Některé z nich budou položeny kolegy z výboru pro životní prostředí, který je přidružen k tomuto slyšení. Než začneme, rád bych se zabýval eh, takovým technickým úvodem a tím, jak je vše nastaveno. Všem připomínám, že v souladu s vodítky toho, jak se schvalují kandidáti na komisaře, parlament vyhodnocuje obecné předpoklady pro plnění funkce, pro evropský přístup a osobní nezávislost. Zároveň vyhodnocuje i znalost problematiky a komunikační dovednosti. Před slyšením odpověděl kandidát na komisaře na otázky položené písemně a odpovědi jsme rozestali ve všech jazycích. Bereme na vědomí, že výbor pro právní záležitosti nemá námitek vůči tomuto slyšení. A jak už jsem se zmínil, přidruženým výborem je zde výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost další záležitost. Jak budeme strukturovat tuto debatu? Nejdříve vyzvu pana kandidáta, aby přednesl úvodní příspěvek, který nebude delší než 15 minut a posléze ještě dostane slovo 5 minut na závěr. Po tomto úvodu Zazní 25 otázek ze strany našich kolegů poslanců. Vždy vše bude probíhat v takových pětiminutových eh, slotech. Jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. A pokud eh, má zaznít doplňující otázka, ta nesmí být delší než minutu a i odpověď by měla zabrat minutu. V prvním kole zazní sedm otázek, které položí představitelé politických skupin. Druhé kolo, to bude 18 otázek a tam to je rozděleno mezi politické skupiny, včetně představitelů um, poslanců, eh, kteří um, nemají zde politickou skupinu bez politické příslušnosti. Připomínám všem, aby se drželi své řečnické doby a máme zde tlumočení do a z 23 jazyků. Všechny vyzývám, aby hovořili svou mateřtinou. Nicméně připomínám, hovořte pomalu, protože díky tomu tlumočníci mohou dokonale odvést svou práci. Ještě bych rád připomněl, že kdykoliv pokládáte otázku, tak je lepší, když si sundáte sluchátka, protože tím se vyhnete jakýmkoliv technickým zádrhelům. Rád vás informuji, že je naše debata eh, webstreamována a bude pořízena videonahrávka zároveň. A nyní, pane Lenarčiči, vás srdečně vítám na půdě tohoto výboru. Ještě než vám dám slovo, abyste zde přednesl svůj úvodní příspěvek, bych rád zdůraznil význam vašeho portfolia pro náš výbor. Doufáme, že budeme moci s vámi dobře a funkčně spolupracovat, budete-li schválen. Humanitární pomoc je srdcem a těžištěm práce našeho výboru, protože se týká stovek milionů spoluobčanů celosvětově, kteří tuto podměť potřebují. Krize se stávají častější, delší, složitější a jejich eh, pohonem jsou klimatické krize, eh, konflikty a e, přírodní katastrofy. Chceme spolupracovat s komisí, abychom zajistili, že budou k dispozici dostatečné finanční zdroje a že s nimi bude hospodařeno transparentně a účinným způsobem. Evropská unie se významným způsobem zavázala na mezinárodní půdě v nedávné době a nyní bude třeba tyto závazky realizovat a to se čeká od budoucí komise. Rád si vyslechneme od vás, pane kandidáte, jak máte v úmyslu nakládat s těmito závazky, které byly učiněny jak na Světovém humanitárním summitu, tak v rámci nabídky Great Bargain a jakou přesně úlohu může při monitorování plnění těchto závazků sehrávat naše sněmovna. Ještě jednou vás velice srdečně vítám, pane kandidáte, máte slovo. Honorable chair. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dnes jsem byl poctěn hned na dvakrát. Za prvé tím, že jsem byl jmenován jako kandidát za Slovinsko, abych se připojil do kolegy a komisařů. A za druhé, pokud mě tedy schválíte, budu mít na starosti oblast humanitární pomoci a civilní ochrany. A to společně pod eh, názvem zvládání krizí. Jako slovinec si velmi dobře uvědomuji, že to, co dnes je generálním ředitelstvím pro evropskou civilní ochranu a humanitární pomoc, vzniklo už v roce 1992 a to v reakci na války, které probíhaly na území bývalé Jugoslávie. Téhož roku UNHCR založili svou úřadovnu ve Slovinsku a před absolutoriem právnické fakulty jsem tam nastoupil a začal jsem pomáhat s uprchlíky, kteří do Slovinska nebo přes Slovinsko utíkali dále a tím se mohlo poprvé, byť velmi skromně, přispět k humanitární práci. O čtvrt století později před vás předstupuji jako dezignovaný komisař. A pokud mě svěříte tento úkol, tak veškerou svou energii a téměř 30 let zkušeností v mezinárodních a evropských fórech budu věnovat tomu, abych ulehčil utrpení lidí, kteří byli postiženi krizemi a tím stvrdím evropskou solidaritu, což je hodnota, ve kterou věřím. Vážení poslanci a poslankyně, Evropská unie je široce uznávána jakožto odpovědný hlavní hlas v oblasti humanitární pomoci a měli bychom být na to pišní. Na druhou stranu, ale pokud Evropská unie chce posílit svou globální roli, tak bude muset posílit svou kapacitu tak, aby byla schopna lépe pomáhat lidem rychleji a efektivněji. V tuto chvíli Evropská unie pomáhá přes 100 milionů lidem, kteří se nachází v nouzi každý rok. A to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ní. Má to přímé pozitivní dopady na životy mužů, žen a dětí, bez jakékoliv diskriminace eh, vzhledem k jejich eh, národnosti, rase, pohlaví, náboženství, třídě či politickému přesvědčení. 90% evropské podpory, eh, pardon, 90% Evropanů podporuje tato opatření jak v oblasti humanitární pomoci, tak civilní ochrany. A navíc tyto akce byly tradičně Evropským parlamentem silně podporovány a rád bych vás ubezpečil v tom, že mám zájem o partnerství s vámi, že vás budu informovat a že si vždy vyslechnu vaše názory a připomínky. Vážení poslanci a poslankyně, to, že jsem byl nominován, pro mě představuje obrovskou příležitost sloužit Evropské unii, ale zároveň se také uvědomuji, kolik výzev přede mnou stojí v rámci tohoto portfeje zvládání krizí. Stále více lidí po celém světě nyní potřebuje humanitární pomoc. Téměř 71 milionů lidí bylo nuceně vysídleno, a to nejenom kvůli konfliktům. Zhruba 70 tisíc lidí ročně umírá a 70 milionů trpí zranění v přírodních katastrofách nebo přijdou o domov nebo potřebují urgentní pomoc. Kromě obětí na životě jsou vysoké náklady i jinde a stále rostou. Od roku 2010 nás stály přírodní katastrofy přes 13 miliard euro. A to jenom v Evropě, ročně. A horší je, že trendy opravdu vedou k obavám. Humanitární krize trvají déle a jsou stále složitější. Přírodní antropogenní katastrofy se stávají stále častěji a postihují stále více lidí, včetně Evropy. Očekává se, že do roku 2050 budeme mít přes 140 milionů interně vysídlených lidí v subsaharské Africe, Jižní Asii a Latinské Americe. Kolik z nich si pozbere, pozbírá to, co jim zbylo a pokusí se přesunout jinam, například do Evropy, a hledat tam lepší život. Globální zdroje pro zvládání krizí nejsou odpovídající. Ani teď, na to špak do budoucnosti. Peníze, peníz, peněz chybí stále více. Potom klimatické změny. Profil rizika se mění, systém už tak je zatížený a zatěžuje se stále více. Ve zprávě po zprávě se dozvídáme stále více o dopadech klimatických změn. Zvedá se hladina moře. Bouře jsou stále silnější. Sucho je delší. Záplavy nebezpečnější. A jsou zatíženy vůbec e, ekosystémy. Potřebujeme další zprávu, aby nás přesvědčilo o tom, že klimatické změny jsou vážné. Mladá generace další zprávu určitě nepotřebuje. Prostě vědí, že nám začal doma požár. A aby to bylo ještě horší, ty části světa, které jsou nejvíce postiženy klimatickými změnami, jsou zároveň nejméně odolné. Země Sahelu a Afrického rohu, jenom abych uvedl pár. Jako komisař pro zvládání krizí budu muset čelit právě takovéto situaci. Já si uvědomuji, že jsem vám to teď vymaloval trochu černě, ale rozhodně nejsem rezignovaný. Dívám se na ty výzvy a vidím v nich také příležitosti příležitosti ke zlepšení, příležitosti navázat na to, co funguje a spravit to, co nefunguje. Uvědomuji si, že také mohu být vděčný za to, že moji předchůdci pracovali tak motivovaně. Platí to třeba pro zaměstnance generální ředitelství ECHO, pro mezinárodní partnery a, e, co ještě důležitější, jednotlivé pracovníky v této oblasti neunavně pracovali a díky jejich práci se zdá, že to víceméně funguje. Evropská unie je vysoce respektována také proto, že se drží svých humanitárních principů, tedy humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. To jsou zásady, které chci i v budoucnosti bránit. Podívejme se na priority, pokud budu tedy potvrzen. Za prvé, jako komisař pro zvládání krizí a koordinátor evropské reakce na urgentní situace si stanovím jako první cíl podporovat lidi, kteří se nacházejí v nouzi co nejrychleji a nejefektivněji, přičemž si plně respektovat humanitární zásady. Proto chci maximalizovat efektivitu a účinnost reakce na krize, tak abychom se dostali k co nejvíce postiženým lidem co nejrychleji. Bude to možné pouze, pokud se zlepší naše spolupráce. Na základě svého mandátu bych rád posílil koordinační centrum pro reakci na urgentní situace, tak aby bylo schopno reagovat rychle a účinně na širokou škálu krizí. Stejně tak důležité, pokud budu potvrzen, je, že se soustředím na to, abych globálně propagoval podporu pro mezinárodní humanitární právo ve svých kontaktech se státními i ostatními aktéry budu apelovat na to, abychom chránili humanitární prostor, protože prostě je nepřijatelné, že jsou ohrožováni humanitární pracovníci a že je jim bráněno v přístupu k lidem v nouzi. Za druhé chci posílit úsilí Evropské unie v oblasti prevence katastrof. A zároveň chci posílit naši kapacitu přizpůsobit se měnícímu se životnímu prostředí. Když se podíváme na výhledy klimatických změn a na to, že se prodlužují konflikty a narůstá nestabilita po světě, tak my, Evropská unie a členské státy, musíme začít pracovat komplexně. Pokud tak neučiníme, tak tím ohrozíme dosažení cílu trvale udržitelného rozvoje, což je naší kolektivní odpovědností. A zde vítám pracovní přístup, který si nově zvolená předsedkyně Evropské komise zvolila a na základě kterého každý komisař bude muset zajistit naplnění SDG v rámci svého portfeje. Nyní k prevenci. Chci úzce spolupracovat s vysokým představitelem a místopředsedou komise i s ostatními komisaři, kteří jsou zodpovědní za oblasti jako například klimatické změny, životní prostředí a rozvoj. Naším cílem je zajistit snížení rizika katastrof, které by mělo být nedílnou součástí našeho úsilí posílit odolnost našich společností a ekosystému. A tady už začínáme právě s Evropským zeleným údělem. Vážení poslanci a poslankyně, humanitární pomoc a reakce na katastrofy jsou opravdu až tím posledním možným nástrojem, ke kterému se uchýlíme, až vše ostatní selhalo. Ale selhal by to nemělo a to musí být naším hlavním cílem. Když už musíme mobilizovat humanitární pomoc, tak naším cílem by mělo být, abychom se na ně museli spoléhat po co nejkratší dobu. Jinými slovy, kdyby to byla nemocnice, tak je potřeba lidi co nejvíce dostat z jípky na jiné oddělení, tak, abychom jim mohli poskytnout dlouhodobější a trvale udržitelnou péči. Politiky v oblasti bezpečnosti a rozvoje zde sehrávají klíčovou úlohu. V zemích, kde probíhají dlouhé krize, musíme eh, se snažit zajistit eh, propojení humanitární politiky, rozvojové a mírové politiky, Beruc v úvahu místní specifika. Je potřeba nejlépe pomoct těm, kteří jsou v nouzi a brát především v úvahu ty skupiny, které jsou nejzranitelnější, jako například ženy a děti. To bude vyžadovat nová partnerství a nové nástroje. A zde chci více udělat proto, aby byli schopni přímo na místě poskytovat lépe pomoc místní aktéři, protože ti situaci znají nejlépe a následně mohou pracovat efektivně a ví, co funguje a co nefunguje. Na druhou stranu všichni víme, že chtě nechtě prostě všemu nezabráníme. Poslední události, jako například eh, požáry v Portugalsku, nám ukázaly, že je potřeba se lépe připravit eh, na katastrofy a pokud selže prevence, tak tyto katastrofy lépe řešit. A z toho důvodu bych chtěl posílit realizaci programu RESC-EU, což je posílený mechanismus civilní ochrany Evropské unie, a to v úzké spolupráci s členskými státy. Potřebujeme posílit kapacity, abychom byli schopni zvládat lesní požáry, a lékařské nouzové situace, chemické, biologické, radiologické a nukleární katastrofy. A tady budu spoléhat na podporu Evropského parlamentu. Mojí třetí prioritou bude zviditelnit evropský systém zvládání krizí. Rád bych využil eh, podporu evropských občanů pro evropskou politiku humanitární pomoci. Chci občany ubezpečit, že každé euro věnované do této oblasti bylo investováno dobře Naším hlavním publikem by měli být příjemci této pomoci a evropští občané. A proto budu věnovat vysokou pozornost komunikaci s nimi. Vážení poslanci a poslankyně, nebudu zastírat, že tyto priority a cíle budou něco stát. Nebudu ale hovořit o nákladech. Raději bych se na to díval jako na investice. V tomto případě investice do společné budoucnosti. A proto vás žádám, abyste podpořili návrh 30% navýšení rozpočtu pro humanitární pomoc v nadcházejícím víceletém finančním rámci. Je to zásadní, chceme-li naplnit své ambiciozní cíle během následujících pěti let a dále. A budu také rád, když mě nadále budete podporovat v tom, že se snažíme zajistit efektivně naplňovat tento rozpočet. Já zajistím, že prostředky budou vynakládány transparentně a že budou dobře, eh, že se s nimi bude dobře hospodařit. A budu připraven úzce spolupracovat s oběma výbory zde zastoupenými. Pokud si získám vaši důvěru, tak doufám, že za pět let uvidíme, že se něco změnilo. Že se nám podařilo zmírnit utrpení mnohých lidí, že přispějeme k tomu, že jak jednotlivci, tak společnosti jsou odolnější, to tež platí pro přírodu a že Evropané budou více věřit ve svou budoucnost. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám za toto úvodní slovo, eh, pane kandidáte a teď zástupci politických frakcí. Nejprve Gerge Helveny z EPP. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane Lenarčiči. Budu pokračovat ve své mateřštině. Pane kandidáte, podle údajů které v červenci 2019 vydal Vysoký úřad, eh, Vysoký úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky. Eh, je tady obrovské množství Eh, Syřanů, eh, kteří v letech 2016 až 2018 zvolili návrat do své země z Etiopie, Egypta a dalších zemí Blízkého eh, východu. Přestože v Sýrii není plný mír, tak začala obnova země a další se k tomu chystají v nadcházejících měsících. Problémy přibližně 6 milionů vnitřně vysídlených budou muset také být řešeny. Tito lidé chtějí prostě pokračovat ve svém eh, životě na půdě svých eh, předků. Tam jsou také příslušníci křesťanské menšiny, kteří hodně trpěli eh, těm musíme poskytnout maximální pomoc. Po více než osmi letech války e, potřebují tito lidé úplně nejzákladnější služby, e, včetně nejzákladnější infrastruktury, pitné vody, zdravotní e, péče a vzdělání, aby Syřané mohli uplatňovat své právo na to zůstat ve své zemi a žít tam, tak tyto podmínky musí být splněny. V tomto kontextu, pane eh, kandidáte, jak eh, chcete pomoci pomá eh, na návratu syrských uprchlíků? Děkuji, pane Helveny. A chci všem připomenout, že se musíme držet vyměřeného času jedné minuty. A teď tedy už má slovo pan kandidát. Děkuji, vážený pane poslanče, za tento dotaz. Já budu samozřejmě zastávat a pokračovat v zastávání eh, zásadního postoje. To znamená, že chceme zajistit bezpečnost, eh, důstojnost a udržitelnost podmínek návratu. A aby tyto návraty byly možná především dobrovolné. Prozatím mé hodnocení je takové, že podmínky v Syrii splněny nejsou, proto aby takovéto návraty e, byly možné. Souhlasím s vámi v tom smyslu, že obnova země bude vyžadovat e, obrovské investice. Tam ovšem ještě nejsme. Nejsme tam s zřejmých důvodů. A jsou tady také ještě další nástroje Evropské eh, unie, které bohužel nemohou být uplatňovány zatím. My nezapomínáme ani na ty vnitřně vysídlené osoby v Sýrii. Komise poskytuje právě velkou část pomoci eh, těmto lidem eh, prostřednictvím sousedních zemí především. A humanitární pomoc eh, pro eh, Syrii eh, nemá žádné rozlišování co do náboženského vyznání osob, kterým je určena. Humanitární pomoc vede zásada objektivity, nestranosti, kterou chci i nadále velmi tvrdě prosazovat a humanitární pomoc musí jít tam, kde je nejvíce zapotřebí, aniž by se brali v úvahu nějaké další charakteristiky, včetně náboženského vyznání. Chci vám ovšem také eh, potvrdit, že komise podporuje a pomáhá i členům eh, křesťanské menšiny, kteří eh, byli a jsou eh, předmětem různých nezákonných kroků a kteří také patří mezi uprchlíky. Děkuji. Doplňující dotaz? Takže nesrácejme čas. Chci říct, eh, že děkuji za tuto odpověď a jsou tady eh, ještě další velmi naléhavé situace, ještě naléhavější, konkrétně v Africe, kde náboženské a etnické konflikty by mohly také nechat vzniknout eh, velkým ohniskům humanitárních katastrof. Domníváte se, že by bychom se měli řídit principem přinášet pomoc tam, kde je zapotřebí a nebo chcete postupovat podle uh, humanitárních agentur členských států? Pane eh, kandidáte, nevím, jestli jsem úplně pochopil váš dotaz, takže se omlouvám, pokud eh, jsem vám úplně neporozuměl, ale i co se afrického kontinentu týče, tak chci říct, že budu trvat na tom, aby pomoc šla tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, právě na základě uplatňování principu nestranosti. A přitom budeme samozřejmě hodně eh, se muset opřít o naše partnery, ať už je to UNICEF, ať už je to Úřad nejvyššího komisaře OSN pro otázky uprchlíků a samozřejmě se budeme eh, v obdobné míře také eh, spolehat na nevládní organizace v souladu s našimi závazky, které jsme přijali. Já budu eh, trvat na tom, abychom prostřednictvím těchto partnerů do celého úsilí zapojili i místní partnery partnery v, přímo v terénu, místní e, aktéry, protože to jsou ti, kteří mohou poskytnout e, humanitární e, pomoc tím nejúčinnějším způsobem předseda, děkuji. Další je kolega Nois z socialistů a demokratů. Buďte vítán, vážený pane kandidáte. Otázka k vám směřuje ze zadu. <laughs> ale není to každopádně nějaká nebezpečná otázka. Budu pokračovat v Němčině. Sie haben in ihrem... Ve svém úvodním proslovu jste nám řekl, že musíme čelit jak vícero dlouhým protahujícím se konfliktům, taky přírodním katastrofám a že potřebujeme vše skloubit i s um, občanskou ochranou krizí a jinými poskytovateli. Um, nyní členské státy často nezvládají situaci, ale je třeba posilovat odolnost komunit a pomáhat členským státům v tom, jak se znovu postavit na nohy. A když hovoříte o tom nexu, o tom uzlu, o tom prouzlení, jak to chcete konkrétně provést a jak vyhodnocujete pilotní projekty, jako například v Čadu, v Nigérii, v Sudánu a v Ugandě? Děkuji, vážený pane poslanče ještě, že toto je otáčivá židle, takže se na vás mohu podívat bez problému. Děkuji za ten dotaz. Nejprve chci zdůraznit, že naše aktivity v rámci humanitární pomoci jsou zcela eh, slučitelné s principy eh, civilní ochrany. Není tady žádný rozpor eh, oba ty mechanismy jsou plně kompatibilní ať už se jedná o řešení krizí či připravenost a prevenci. Nexus je něčím, v eh, co opravdu hodně věřím. A je to něco, co už se také opravdu eh, osvědčilo toto propojení mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí. Vysvětlím proč. Za prvé, my nechceme, aby humanitární pomoc byla něco, co bude zapotřebí neustále, na pořád, věčně. Myslím si, že to není ani v našem zájmu, ani v zájmu příjemců. Zájmem obou stran by mělo být, aby se eh, příjemci eh, pozvedli ze své situace, aby eh, dále humanitární pomoc už v určité fázi neměli zapotřebí. A tam pak přichází to propojení s rozvojem rozvojovou pomocí. Já budu zastávat zapojení e, také mého kolegu, kolegy e, e, Urpilajného pro mezinárodní spolupráci a to, co nejdříve od samého počátku protože pokud nám jde o to řešit dlouhodobé potřeby, dlouhodobé situace, tak e, to, e, tato spolupráce může také pomoci tomu přechodu od humanitární pomoci k rozvojové e, pomoci. Toto propojení je něčím, co se také rozšířilo o ten prvek mírový, mírového úsilí, peace component. A to proto, že existují určité situace, konkrétně třeba v Somálsku, kde prostě nemůžete e, prosazovat rozvojovou spolupráci vzhledem k bezpečnostní situaci v zemi. A pokud chceme tedy e, v tomto směru něco udělat, tak e, musíme řešit i otázku bezpečnosti. Doplňující dotaz? Ano, rád. Helviny. Ano, můj kolega Heveny už uvedl příklad Sýrie. Tady se domnívám, že to je taková výjimečná výzva. Jak si představujete spolupráci s paní komisařkou pro rozvojovou pomoc a s vysokým představitelem eh, pro zahraniční politiku, eh, místo předsedou komise a jak se domníváte, že přesvědčíte své partnery, že vše musí obsahovat ten prvek humanitární pomoci a posilování odolnosti v duchu agendy 2030. Děkuji vám za eh, tuto doplňující otázku. Jak víte, podle plánu předloženého eh, paní budoucí předsedkyní komise, tak bych měl být součástí toho klastru pro vnější činnost, eh, kterému bude předsedat eh, místo předseda komise, zodpovědný na zahraniční politiku. Myslím si, že to je dobré řešení, protože nepochybně eh, humanitární pomoc je součástí vnější činnosti Evropské unie ale je to součást velice specifická. Je to ta součást, která je vedená jasným souborem zásad, principů, které jsou odlišné od toho, co e, může, e, dejme tomu, vést naše jiné e, aktivity v oblasti vnější činnosti. Takže já chci pracovat velice těsně s kolegy a kolegyněmi v tomto klastru a zároveň eh, definovat velmi účinně a přesně místo humanitární pomoci a rozvojové pomoci. Eh, Charles Gerens z Renew je dalším na řadě. Eh, pane budoucí komisaři, mezi zásadami na kterých spočívá humanitární činnost Evropské unie a dalších aktérů, je zásada e, nestranosti, která se mi jeví jako nejvýznamnější. Ať už je to OSN, či Mezinárodní červený kříž, či Červené kříže jednotlivých zemí, velké organizace, ať na národní či mezinárodní úrovni, které jsou aktivní v této oblasti, se chovají nestraně, jsou nestrané. Eh, protože se nezabývají tím, eh, zdali dotyčný, kdo potřebuje pomoc, je v mém táboře či v táboře protivníka. Nekladou si touto otázku. Jediným kritériem je eh, situace, v které se dotyčný nachází a nedodržet tuto zásadu by bylo skutečně velmi nebezpečné. Já to říkám proto, že Evropská unie má velice široké eh, spektrum intervencí a má velké eh, eh, množství nástrojů, mezi kterými je také humanitární pomoc. Pokud si mohu dovolit vám učinit takové doporučení, vzhledem k tomu, že už mám za sebou čtyři legislativní období, kde jsem se zabýval humanitární pomoci, tak tento eh, princip je třeba obhajovat eh, neustále. Pokud byste, eh, bys, pokud byste podlehl pokušení Eh, odpovídat eh, pozitivně na jiné žádosti, motivované jinými principy, tak by to eh, bylo nebezpečné jenom pro vás, ale i pro dobré jméno celé Unie. Děkuji. Děkuji, pane kandidáte. Ano, děkuji, vážený pane Gerence. Děkuji rovněž za vaše doporučení. Já si to vážím, zejména pokud pochází z úst někoho jako vy, kdo rozhodně má obrovské zkušenosti v, této, v tomto oboru. Odpovím následovně. Já nevidím dodržování těch principů jako nějaké dogma. Dodržování tohoto principu, včetně neutrality a nestranosti, je operační nutnost. Nemůžeme si dovolit, abychom byli vnímáni kteroukoliv stranou dejme tomu, nějakého konfliktu, který se odehrává, jako aktér strany druhé. Pokud by se tak stalo, tak bychom ohrozili tok humanitární pomoci a všechny, kteří ji poskytují. Ohrozili bychom ale i místní obyvatelstvo a nade vše bychom dali v sázku bezpečí humanitárních pracovníků. Já jsem si toho plně vědom a děkuji, že i vy to tak vidíte a že to zdůrazňujete. Je to sine qua non humanitární pomoci. Doplňující otázka, minutu. Otázka, kterou jsem chtěl ještě eh, podat, vlastně byla již odpovězena, takže já už žádnou další nemám. Děkuji, pane. Děkuji, pane Garance, že nám takto šetříte čas. A další Michel Rivazi. Za zelené. Euh, Děkuji mnohokrát. Moc vás vítáme, pane dezignovaný komisaři. Já mám otázku, která se příliš nevzdaluje té od kolegy. Vy budete mít na starosti uh, zvládání krizí. Není tam slovo humanitární, to je možná škoda, ale co se dá dělat. Podle jakých kritérií budete vstupovat do humanitárních krizí? Když máme třeba přírodní katastrofu, nějaké cyklony na Haiti nebo, nebo zemětřesení, no tak to je prostě jasné, všechno je zničené, Evropa do toho stoupí. Ale když se podíváme na trochu složitější příklady, například Řecko. Po úsporných opatřeních, které konec konců Evropa diktovala Řecku, tak potom, když ti lidé už třeba nemají přístup k léčivům, ženy se nemůžou léčit třeba na eh, rakovinu nebo nemůžou očkovat děti. Myslíte si, že toto by bylo subjektem pro humanitární pomoc, anebo ne? Já si myslím, že to je jenom otázka toho, kam na té pomyslné obrazovce nastavíme kurzor. Děkuji, pane designovaný komisaři. Děkuji vám, paní poslankyně Rivazi. Na úvod bych rád eh, se vyjádřil krátce k názvu mého portfolia. Záměrem asi bylo jasně říci, že v této komisi je jeden komisař, který výslovně odpovídá za reakci na krize a na jakékoliv naléhavé situace. Humanitární pomoc je samozřejmě součástí této reakce. Reakce Evropské unie. A je to separátní část, která se řídí vlastními pravidly. A na tom já budu trvat. A nyní už k vaší otázce. Tady se domnívám, že to je otázka, kterou bychom si měli položit všichni. Tedy my se snažíme postupovat na základě vyhodnocení potřeb. Kdykoliv dojdeme k závěru, že ta potřeba tam je, tak bychom měli reagovat a samozřejmě na principu nestranosti. A pokud se něco odehrává u nás v rámci Evropské unie, tak bychom měli pomáhat i tam. Tady se nedomnívám, že bychom někomu měli odpírat takovouto pomoc nějaké populační skupině, uh, a měli bychom se řídit jakousi koncepční záležitosti. To by přece šlo proti duchu toho, co už jsem zde několikrát zmínil. Takže já bych řekl, odpověď zní ano. Pokud to je nutné, tak bychom se měli ujmout humanitárních zásahů i na teritoriu, na území EU. Ono už se to vlastně odehrálo, a to v dobách migrační krize, kdy byla humanitární pomoc poskytována na území Řecka, abychom Řecku pomohli se vypořádat s takovouto obrovskou vlnou. Ještě další. Tak potom mám druhou, s tím na propojenou otázku. Pane budoucí komisaři, jak bychom měli propojit urgentní situaci a rozvojovou situaci, třeba v případě Haiti? Když tam přinete, přinesete potraviny, tak nebyly pro lidi. Šli zvenku. Teď třeba ale osiva. Velmi často tam posílali geneticky modifikovaná osiva ze zahraničí, která následně narušila budoucí zemědělské hospodaření. Tak by mě zajímalo, jakou strategii zaujmete, abyste propojili humanitární a rozvojovou pomoc, mezi kterými musí být koherence. Protože když budeme reagovat na urgentní situace, tak to může mít dopady na budoucnost. Pane komisaři, ano, děkuji. Máte pravdu. Je to výzva a to z několika důvodů. Mezi jinými i z toho důvodu, že my se držíme postupů jakýchsi humanitární pomoci a tam jsou ta pravidla, ty zásady flexibilnější, protože je jasné, že chceme reagovat rychle, jde o lidské životy a ty principy a postupy pro rozvojovou pomoc a její alokaci jsou jiné. Přesto však se domnívám, že i ty výzvy mohou být překonány a to dobrou spoluprací a já máma jasný úmysl spolupracovat eh, s kolegyní Orpilajnenovou. Já už jsem se s ní i sešel a probrali jsme to a ona souhlasí, že musíme spolupracovat. Protože čím dříve se tyto dva proudy jejichž pomocí EU pomáhá, propojí, tím lépe. Děkuji, Bernard Zimňok, za ID. Mikrofon, prosím. Ano, tady se asi všichni shodneme, že musíme pomáhat nezávisle na tom, kde ta pomoc je potřeba, ale tady se domníváme, že nemusíme chodit až tak daleko, protože přímo před dveřmi, přímo na našich hranicích nám nabopnává krize krize způsobená přetrvávající migrační krizí. Tam musíme zajistit, aby jakékoliv ilegální aktivity, které ať už přímo či nepřímo ohrožují naše vlastní občany v Evropě, případně které ohrožují finanční zájmy členských států, že jim tedy musíme zabraňovat omezovat je, případně zastavit tento fenomén. A proto je absolutně nutné, aby se EU chopila všech prostředků, k ukončení migračních toků a to udržitelným způsobem, že použijí módní slovo. Rovněž se musí zabývat tím zločineckým modelem pašeráku lidí, nezávisle na tom, zda jsou to občané třetího státu, členského státu, anebo osnat nějaké pseudo nevládní organizace. Jaké konkrétní opatření tedy plánujete, abyste se vypořádal s těmito výzvami a abyste uh, účinným způsobem už konečně zastavil tyto problémy na našich hranicích spojené s migrací. Děkuji, pane poslanče Zimňoku. Nejdříve chci zdůraznit, že tato pomoc není nástrojem pro zvládání migrace. K tomu má EU nástroje jiné. Humanitární pomoc ale k ním nepatří. Druhá věc spočívá v tom, že kdykoliv vyhodnocujeme potřeby, tedy zda je třeba někde humanitárně pomáhat, většinou se snažíme zaměřit na ty, kteří jsou nuceně přesídleni, kteří jsou tedy uprchlíky z donucení. Ono to neznamená, že bychom odepřeli pomoc migrantům, dejme tomu ekonomickým migrantům, ale tam spíše existují nástroje jiné. Pokud však tam vznikne potřeba humanitární pomoci, tak se takto děje, například v Bosně, v Bosně Hercegovině takto postupujeme, protože tento stát není schopen si poradit s tím migračním tlakem a postupujeme tak přesto, že při nejmenším část těchto migrantů je pravděpodobně migranty ekonomickými, nikoli přesídlenými noceně, Ale tam je kritériem jejich potřebnost a nikoli jejich status. To k tomu pouze mohu říci. Doplňující otázka? Ano, já jsem dobře slyšel, co říkáte, ale přesto máte tam přece krizový management. To přece nemůže vnímat pouze jako nějaký výbuch vulkánu. Jde přece o to chránit Evropu v rámci krizového managementu. Pokud se snažíme chránit vnější hranice, tak nakonec přece jen se nám tady dostávají teroristé. A já proto chci upozornit na velice těžké nebezpečí, eh, které nesmíme mm, zanedbávat, abychom chránili vlastní občany a údaje, určitě se vám do mandátu mnohé z toho přece jen dostane, totiž ochrana našich hranic a tam se zcela jasně nabízí otázka, zda jsme dokázali zabránit nebezpečím. Zřejmě se to nedaří a já se nyní táží vás. Pokud vznikne krize, jak chcete chránit občany před nemocemi, které oni šíří, se kterými oni potenciálně se dostávají k nám, které zde zavlačou, sem zavlačou do Evropy a to jsou nemoci Evropanům celé neznámé, na které nevíme, jak evropský organismus bude reagovat. Pomysleme například na ebolu pane komisaři, je to opravdu tady ostuda, milí zlatí. Neustále uh, hovoříme uh, o jiných zemích a přitom kdo nás platí? Evropané. My se přece musíme zabývat námi samotnými. Předseda už jste přetáhl minutu a rovněž vás vybízím k zachovávání řádu a každý e, poslanec musí mít příležitost položit svou otázku, nyníž má slovo pan komisař. Ano, děkuji. Tady bych rád řekl, že nemáme migrační krizi. Ano, takováto krize v roce 2015-16 e, existovala, nyní se vše dostalo pod kontrolu. Ano, existují určité pohyby migračních skupin a někteří z nich potřebují mezinárodní ochranu. Jiní se prostě snaží o le- lepší život. A to je něco legitimního. Z mého pohledu už je situace více-méně pod kontrolou. A zabývá se ní e, komisař pro e, vnitřní záležitosti, tam to i patří a já, co by koordinátor budoucích krizí, to nevnímám jako nějakou eh, naléhavou situaci, kde bych musel z hodiny na hodinu reagovat. Děkuji a nyní paní Kopčínská. Máte slovo za EKR. Pane předsedo, já vám děkuji. Vážený pane Nedávno humanitární společenství zvýšilo spolupráci se soukromým sektorem a e, tvoří partnerství e, korporací a nevládních organizací, případně vypracovává technologie pro nový styl spolupráce. Včera kandidátka pro mezinárodní spolupráci zdůraznila úlohu mezinárodního odvětví právě pro rozvojovou spolupráci a pomoc. A v té souvislosti já se táži, co se vy, co by kandidát na komise, komisaře domníváte? Jaký máte názor na úlohu soukromého sektoru? Eh, budete se snažit zvýšit jeho význam a budete i vycházet mimo tradiční vnímání rozvojové pomoci? Děkuji pan komisař, kandidát. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, za otázku, která byla velice zajímavá. Především, když se zamýšlíme nad budoucností této oblasti budoucnosti, ve které bude chybět stále více financování. 44 potřeb humanitární pomoci není ošetřeno, protože chybí finance. Zjevně se tedy musíme dívat i jinde, mimo jiné na možnost zapojit do toho soukromý sektor. Ale musí být jasno, že to nemůže být na úkor dodržování zásad kterými se řídí humanitární pomoc a její poskytování. To za prvé. Za druhé, nikdo by neměl být, mít příležitost dělat si z humanitární pomoci biznis. To by prostě nemělo být možné. Humanitární pomoc je vznešená činnost, není to komerce a neměla by ji nikdy dovoleno být. Na druhou stranu, pořád si myslím, že bychom přece jenom mohli do toho více zapojit soukromý sektor. Nedávno za fungování stávající komise jsme zaznamenali širší využívání inovativních přístupů k poskytování humanitární pomoci. Například poskytování financí debitními kartami. Dovedu si představit, že soukromý bankovní sektor třeba bude tak laskavý, že tyto transakce nezatíží svými běžnými poplatky a tímto také maličko přispěje k humanitární pomoci. To si třeba dokáží představit. Nebo uprchlické tábory. Dovedu si představit, že soukromé firmy by pomáhaly s jejich vybavením, například solární panely by mohly poskytovat. Chci ale zopakovat, že by neměl vznikat prostor pro to, aby se z humanitární pomoci stala komerce. Děkuji. Máte doplňující otázku? Ano, děkuji. Já s vámi souhlasím. A vzhledem k tomu, že jste předložil několik návrhů, tak už vlastně další doplňující otázku nemám. Děkuji. Já vám také děkuji a nyní má slovo Miguel Urban Crespo za GUE. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát i vám, pane designovaný komisaři, za váš úvod. Já myslím, že největší xenofobové v tomto parlamentu by na tato slyšení vůbec neměli chodit. To je první věc, kterou chceme říct. Druhá věc. A v tomto smyslu vystoupila i kolegyně. Trochu nás překvapilo, že v názvu tohoto portfolia zmizelo slovo humanitární. Překvapilo to nás, překvapilo to i občanskou společnost a činíme si obavy. Vy jste řekl, že humanitární pomoc není nástroj řízení krizí. Na evropské úrovni jsme se ale na tom v roce 2007 dohodli. V tuto chvíli tam tedy chybí slovo humanitární a nám tam opravdu schází. Vy jste ve svém úvodu řekl, že Je potřeba chránit humanitární zásady, které nejsou dodržovány v řadě, v řadě míst na světě. Tak by se chtěl zeptat, co konkrétně pro to budete dělat? Co budete dělat s nedodržováním lidských práv? Dalo by se to řešit prostřednictvím obchodních dohod anebo jinak? Děkuji. Já mám pocit, že jsem hovořil v úvodním projevu o mezinárodním humanitárním právu a o potřebě ho chránit a bránit. Je totiž pravda, že dochází stále více k porušování této oblasti mezinárodního práva. Humanitární infrastruktura, nejenom civilní infrastruktura, se stává cílem útoků úmyslných útoků. Vidíme pokusy blokovat přístup humanitárních pracovníků k postiženým obyvatelům například. Co s tím tedy udělám? Za prvé o tom budu hovořit a to velmi nahlas. Velmi nahlas budu odsuzovat jakékoliv porušování mezinárodní, pardon, mezinárodního humanitárního práva. To je první věc. Za druhé, Chystám se spolupracovat s organizacemi, které mají privilegovaný přístup k ozbrojeným složkám, ať už státním armádám, anebo nestátním ozbrojeným složkám. Upozorním je na to, že je potřeba zajistit dodržování mezinárodního humanitárního práva. Takovouto organizací která ve většině případů naštěstí má privilegovaný přístup, je Mezinárodní výbor Mezinárodního červeného kříže. A s těmi chci spolupracovat na zajištění lepšího respektování mezinárodního humanitárního práva v oblasti konfliktu. A za další, Evropská unie má výcvikové mise ve vojenském sektoru a já budu trvat na tom, aby součástí takového výcviku a školení byla i tématika mezinárodního humanitárního práva, genderové problematiky a podobně. Máte další otázku? Ano, děkuji. Já mám pocit, že sice v, této, v tomto parlamentu všichni kritizujeme nedodržování humanitárního práva, ale končí to slovy. Já jsem se vás ptal konkrétně na to, co uděláte. Vy jste říkal, že se stává, že uh, jsou takovéto organizace předmětem útoku, ale co byste udělal konkrétně třeba v Izraeli a Palestině? Co byste udělal v Turecku v, a, v souvislosti s Kurdy a Maroko a Sahara? Západní Sahara tedy. Toto jsou tři případy konkrétního porušení mezinárodního humanitárního práva, kde jsme nijak konkrétně neřešili. Saudská Arábie a Jemen. Tam třeba došlo embargu. Co byste s tím udělal vy? Děkuji. Když jsem říkal, že nahlas to budu kritizovat, tak to znamená, že to nahlas budu kritizovat veřejně, ale zároveň také využiji veškeré diplomatické, diskrétní, neformální prostředky prostřednictvím třeba různých organizací, které jsem mi zmínil k tomu, abych přesvědčil všechny relevantní ozbrojené aktéry, kteří jsou součástí této situace, a aby začali respektovat mezinárodní humanitární právo. Já nemám vyšetřovací pravomoci. A když je nemám, tak nemůžu dopředu konstatovat, že došlo záměrně k porušení mezinárodního humanitárního práva, byť to třeba předpokládáme v případě Sýrie, my si opravdu můžeme myslet, že záměrně zaútočili na tuto humanitární infrastrukturu, ale v jiných situacích se třeba může stát, že to spíš vypadá jako, jako nehoda a náhoda. Pokud nemám vyšetřovací pravomoci, tak mohu pouze velmi nahlas hovořit proti porušování mezinárodního humanitárního práva a využít všechny kanály, které mám k dispozici k tomu, aby mohl pracovat s těmi, kteří to mohou zajistit. First... Děkuji, takže to bylo první kolo zástupci politických frakcí a teď další poslanci a poslankyně a nejprve z EPP Pentale. Vážený Vážený pane kandidáte Lena Čiči, já bych rád citovala z politických vodítek pro eh, Ursuly von der Leyenové. Evropa má odpovědnost postarat se po, o migranty z humanitárního pohledu a já proto podporuji vytvoření humanitárních koridorů. A nyní moje otázka, jak vy se stavíte k myšlence humanitárních koridorů a kde a jak byste je zřídil? Děkuji. Dezignovaný komisaři, prosím. Děkuji, paní poslankyně, za tuto otázku. E, nemyslím si, že bych byl v situaci, kdybych mohl nějakým způsobem vykládat to, co si e, dezignovaná předsedkyně komise e, myslí, co měla na mysli v této věci. Ale teď, dejme tomu, jde o humanitární pohyby. Na jednom z řeckých ostrovů je teď situace, ostatně všechny řecké ostrovy, které jsou blízko tureckých břehů, jsou přeplněné e, migranty. To, co tam potřebujeme a to, co už řecké orgány dělají, je, že se snažíme zajistit, aby tato situace byla napravena pokud nemůžete vytvořit další větší kapacity na ostrově, tak musíte tyto lidi e, přesunout na kontinentální část, na pevninskou část země, aby lidé žili v lepších podmínkách. Viděli jsme, k čemu došlo. E, byla tam také tragická smrt matky a dcery. A takové věci prostě se v Evropě nemohou odehrávat, to nemůžeme připustit jak se můžeme smířit s tím, že se takovéto věci odehrávají v Evropě. To přece není možné. Pak jsou tady další e, situace, kdy musíme mít humanitární koridory. Například v případě vojenského konfliktu potřebujete evakuovat civilisty, e, aby jste zabránili e, dalším Eh, mrtvým a eh, nebojující, eh, jinými slovy civilisté, musí mít možnost odejít do bezpečí. Doplňující dotaz? No a samozřejmě je to možná mm, trochu vzdálené i mému výkladu, ale ona to nakousla a je to pro nás eh, takové horké téma. Ty koridory by měly být zřízeny podle mě tam, kde k těm krizím dochází. A nyní, když se podíváme na současně přežívající konflikty, kde byste si dokázal představit, že by takový koridor mohl být nutný? Pane designovaný komisaři, prosím. Dovedu si představit snadno, eh, dokonce hned několik, mnoho míst, kde by takovéto opatření Eh, mohlo být nutné a zapotřebí. Jednou z těchto situací je Jemen. Jemen představuje patrně úplně nejhorší humanitární krizi, kterou máme s největším počtem eh, lidí, kteří potřebují 20 eh, milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc a zároveň tam je válka. Je to velice ošklivá válka. Ano, měl by existovat způsob, jak ochránit nebojující eh, civilisty, především ty nejzranitelnější skupiny, eh, a dostat je do bezpečnějších míst mimo konflikt. Děkuji a eh, teď je na řadě Monika Silvia González z SD. Děkuji, pane předsedo pane Lenarčiči už eh, se nedá eh, vydírat oči před klimatickou změnou, nedá se popírat. Ve vašem úvodním slovu jste řekl, že nějakých 500 milionů osob podle eh, expertů se bude muset přemístit v následujících pěti letech. To znamená, je to počet lidí, kteří žijí na Evrops- v Evropské unii. Jsou to především lidé z východní Azie, z oceánu Británie, bude méně vody, méně potravy. Eh, chystá se Evropská unie nějak čelit, eh, nějak se vyrovnat s těmito velkými pohyby lidí, kteří vzniknou v důsledku, které vzniknou eh, v důsledku klimatických změn. Ty problémy jsou čím dál tím vážnější, komplexnější. Den po dní je tady rostoucí počet lidí, kteří musí odejít, musí prchat ze svých zemí. Mezinárodní společenství musí reagovat, ale dělá dělá to omezení Unie rovněž, co bude dělat komise, protože my tady hovoříme o klimatických uprchlících, kteří nemají vlastně žádný právní statut. Pane eh, dezignovaný komisaři, děkuji eh, za eh, tuto otázku, vážená paní poslankyně. Je to velice, velice případný dotaz, velice aktuální otázka. Myslím si, že potřebujeme opravdu dělat mnohem více a mnohem rychleji tváří v tvář E, výzvám, které před nás klade dopad klimatické e, změny, klimatických změn. E, zmínila jste některá místa, Zmínila se tady místa jako Sahel, Africký roh. Tam už jsou velmi bolestivě pocitovány ty změny a jsou to skutečně e, pohyby milionů lidí, které jsou vyprovokovány dopadem těchto klimatických změn, ke kterým už teď dochází. Já bych nicméně váhal, e, abych e, nazývat tyto lidi klimatickými uprchlíky. Myslím si, že výraz uprchlík by měl zůstat používán u kategorie, která je velice přesně popsána v úmluvě OSN, kde se hovoří o statutu uprchlíků. E, jiní říkají těmto lidem, e, e, lidé, kteří jsou, kteří jsou přemístěni nebo kteří jsou vyhnáni ze svých domovů v důsledku klimatických změn. Eh, tady jde o lidi, kteří odešli ze svých domovů a eh, to, eh, že jsou ty lidé přemístěni, že jsou nuceni odejít v důsledku klimatických změn je fakt. Jak s tím naložit? Jedna věc je prevence. Chci pracovat eh, velmi aktivně s eh, místopředsedou eh, Timmermansem, který je zodpovědný za takzvaný European Green Deal, zelenou dohodu, Evropskou zelenou dohodu. Musíme snižovat CO2, musíme snižovat svou stopu. Ale co už nemůžeme Eh, předělat, eh, co už nemůžeme změnit, tam musíme eh, věci adaptovat potřebám. Ano, pane Lenarčiči, je tomu tak. Ty číselné údaje nahánějí strach. Je třeba ty osoby chránit. Vy jim nechcete, neříkáte klimatičtí uprchlíci, ale ať už je tomu jakkoliv, je třeba jim nabídnout ochranu. E, jsou to lidé, kteří nespadají do umluvy, ženevské umluvy z roku 51 a je zapotřebí, abychom tady věci regularizovali v Evropě dřív, než se e, ve světě o tom nastane schoda, tak musíme udělat něco zde u nás v Evropě. A já se ptám, zdali máte v úmyslu eh, jít eh, v tomto směru kopředu a e, udělat z těchto lidí skutečné uprchlíky v důsledku klimatu. Děkuji. Commissioner designate. Thank you. Děkuji. Eh, no a tady ta zatelka řekla a neposlouchejte xenofoby, kteří jste zazněli odpověď já poslouchám všechny, ale neznamená to, že se vším souhlasím, s něčím rozhodně ne. Já chci spolupracovat eh, zejména z OSN, který je strážcem úmluvy o udržitelné budoucnosti. A zároveň budu spolupracovat i se našimi partnery na definici tohoto fenoménu. Jedna věc je samozřejmě jasná, tito lidé potřebují ochranu, ale zároveň musíme se zabývat jak prevencí, tak přizpůsobení se novým klimatickým podmínkám. V opačném případě se nám začne přemysťovat, začnou přemysťovat miliony spoluobčanů. Já tedy se zavazuji, že budu spolupracovat se svými protěžky v rámci OSN, zejména abychom dospěli k dobré pracovní definici pro tento typ obyvatele této planety, který potřebuje pomoc. Eh, Chris eh, Olna Zakaropoulos Renew jako další. Eh, vážený eh, pane eh, designovaný komisaři, v těch oblastech, které spadají do vaší kompetence, jsou to především dívky a ženy, které jsou předmětem nejrůznějších sexuálních činů, které se opakují a často zůstávají nepotrostány. A já se ptám, a já se domnívám, že Evropská unie musí tyto ženy a dívky chránit. Ve vašem písemném dokumentu o tom hovoříte a chcete proto něco udělat, ale mě by zajímalo, jak eh, tento závazek chcete realizovat eh, konkrétně a jak chcete pracovat eh, na strategii pro zlepšení pozice žen a dívek a jejich ochraně. Pane kandidáte, děkuji vám, paní poslankyně, za tuto otázku. Já si nedokážu představit humanitární pomoc, v níž by scházel prvek poskytování, uspokojování specifických potřeb žen, dívek a dětí. V naší humanitární práci ženy a dívky jsou často zejména exponovány ve smyslu toho, jak jsou vystaveny nebezpečí genderového násilí, sexuálního násilí, často jsou už přímo obětmi. Tedy rozhodně bychom měli na všech etapách, jak tu humanitární pomoc ať už poskytujeme nebo jak zasahujeme prevenčně, všude by měla to doprovázet opatření příslušná. Například v utečeneckých táborech můžeme mít vyhrazené území, kde dostanou ženy a dívky přístup k toaletám, které budou zcela jasně odděleny od toalet mužských. To je taková, takový jednoduchý příklad, jeden z mnoha. Obecně na tyto specifické potřeby nesmíme zapomínat. A v tom zahrnuji i služby eh, poskytování eh, sexuální, zdravotní ochrany a ochrany pro, proti ženským nemocem. Doplňující otázka? v urgentních situacích je tady ještě další oblast, která se toto dotýká týká, a to je vzdělání. I zde patří dívky mezi nejzranitelnější a ty, kteří odcházejí nebo musí odejít ze školního procesu, což je zase e, vlastně vede přímo k, sex, e, k tomu, že jsou sexuálně zneužívány. A tady je třeba v tomto směru něco udělat. Já bych ráda, pane e, kandidáte, abyste mi řekl, jak chcete posílit úlohu Unie, aby tady byla zajiš- byl zajištěn přístup k vzdělání u těch eh, ohroženějších eh, kategorií a eh, zdáli jste připraven proto také zajistit adekvátní finanční zdroje. Pane kandidáte, děkuji za tuto doplňující otázku. Vzdělání, vzdělávání se stane jednou z mých priorit v rámci poskytování humanitární pomoci. Tradičně se humanitární pomoc zaměřovala na střechu nad hlavou, poskytování potravin, vody, sanitární vymoženosti. Ale nám, pro nás je normální, že jakmile se přijde září, tak děti musí do školy nemůžeme prostě jen čekat s rukama složenýma v klíně, než eh, ta rozvojová pomoc nakonec dospěje do toho stádia, že ty školy začnou vznikat. A tam nesmíme rozlišovat ženy, dívky tedy a chlapci. Tam se nesmí rozlišovat podle pohlaví a to je jedno z klíčových evropských hodnot a já budu trvat na tom, že školská docházka bude součástí eh, té eh, pomoci, eh, té okamžité humanitární pomoci, protože jinak se bude jednat o ztracenou generaci dětí, které nechodí do školy, to jsou děti ztracené a tam je třeba rozšířit koncept té naléhavé pomoci i na vzdělávání. Rasa Juk Nemesian z EPP. Děkuji. Já budu hovořit litevsky. E, brandoliniai incidenty yra mažai tikėtini. Ideologické a e, jád e, nukleární naléhavé situace, katastrofy, Eh, atomových elektráren už dnes se rovněž objevují. Víme, že Evropská unie a členské státy mají přístup k Risk EU a každý členský stát by měl mít sadu nástrojů, kterou se ubrání jakýmkoliv eh, nebezpečím, například z radioaktivity či z chemického útoku. Jak vyhodnocujete stav připravenosti a jak eh, máte v úmyslu posilit ochranu eh, proti jakýmkoliv útokům zvenčí, tedy na externích hranicích a jak si představujete, že by EU byla schopna například aktualizovat Mm, stav, technický stav eh, například atomových elektráren. Zda to vnímáte tedy jako součást svého mandátu. Pane eh, kandidáte, ano, děkuji za tuto otázku. Ano, to je pravda. Tady se jedná o jeden z konkrétních záležitostí, eh, které paní budoucí předsedkyně Kamise rovněž pojala ve svém dopise, který mi napsala. Já se osobně domnívám, že zatím Evropa není dobře připravena na tento typ události, protože se jedná o poměrně nepravděpodobnou situaci, ale přitom její dopad by byl obrovský. Já si vzpomínám na období studené války, kdy se jednalo o situaci vnímanou jako pravděpodobné nebezpečí. A v mé zemi jsme neměli možnost vybudovat ani kostel, v němž by nebyl atomový kryt. Vše vždy muselo obsahovat i atomový kryt. A přitom nyní může k takové situaci dojít opět. I když se na první pohled zdá, že se nejedná až o tak kritickou záležitost. Musíme ale členské státy donutit eh, k úvahám o tomto tématu a tady vnímám úlohu EU. Připravit eh, celou EU na situaci, kdyby mohlo dojít k jaderné krizi. Tady rozhodně máme co vylepšovat a tady EU může být účinnější, než kdyby se mm, do toho pustil každý členský stát sám. Například z pohledu finančního Mm, tam je to lepší hospodařit se společným fondem. Druhá záležitost se týká toho, že jakýkoliv útok by byl nutně přeshraniční, netýkal by se pouze jednoho členského státu. Ale zároveň musíme brát v potaz skutečnost, že civilní obrana je primárně v kompetenci členských států. Já však to budu brát velice vážně. A chci si to vzít jako svůj úkol, přesvědčit členské státy, že je to záždost nás všech a že se toho musíme chopit společně, protože i když je to nepravděpodobné, pokud by k tomu došlo, tak už by bylo pozdě. Doplňující otázka? I will continue in Lithuanian. Pokračovat litevsky. Tady se jedná o konkrétní příklad atomové elektrárny v Bělorusku, eh, v Astrovci která není bezpečná. Jedná se o bezprostřední nebezpečí pro všechny Evropany a nachází se pouhých 20 kilometrů od unijní hranic a přitom porušuje všechny normy týkající se bezpečnosti. Dostávají se k nám časté zprávy o incidentech, které případně mohou mít dopad na únik radioaktivity. Jak tomu chcete přistupovat a Myslíte si, že by se mělo suspendovat například sousedskou pomoc, pokud nějaká země systematicky porušuje bezpečnostní mezinárodní pravidla a chcete vybavit členské země příslušnými aktivy a nedomníváte se, že v těchto nejexponovanějších regionech by měly vznikat společně koncipované a financované protiatomové kryty, abychom eh, prioritně chránili bezpečnost všech Evropanů? odpověď. Tady bych nespekuloval, co se týče úrovně bezpečnosti individuální facility v oblasti energetiky. Může k incidentu dojít i někde, kde zdánlivě by vše mělo být technologicky na například ve Fukushimě. Tam se tato jaderná elektrárna vnímala jako e, bezpečná, splňující standardy a víme, jak to dopadlo. Odpověď zní ano mám v úmyslu budovat schopnost EU reagovat. Postavit eh, systém reakce, který bude spuštěn, kdykoliv by mělo dojít k nějaké nehodě, k nějakému incidentu. Například v Černobylu víme, že něco takového se rozhodně stát může. Uh, Tady ale vás chci požádat o pochopení. Tady budu žádat o podporu členských států, protože civilní ochrana přece jen spadá hlavně do příslušnosti eh, členských států. Tedy musím počítat s jejich pomocí. Ano, jak další za SAD. Here, um, and I would like... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu pokračovat švédsky s vaším dovolením.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 přísně chcete hlídat dodržování kritérií humanitární pomoci a že tam nepoledvíte. Nyní moje otázka. Eh, v průběhu eh, summitu v roce 2016 byla uzavřena taková dohoda mezi dárci, mezi velkými dárci a eh, těmi organizacemi, které budou schopni poskytovat humanitární pomoc. To byla velice hodnotná iniciativa podpořena více než 50 dárci mezi jinými i Evropské generální ředitelství pro ochranu proti katastrofám a humanitární pomoc, eh, celou EU a některé členské státy. Evropská komise, která řídí poskytování humanitární pomoci, to činí s partnery, ano, ve spolupráci s Červeným křížem, OSN a tak dále a některými nevládními organizacemi. A ty nevládní organizace jsou důležité při praktickém poskytování této ehm, pomoci v terénu. A moje otázka zní, jak vnímáte nevládní organizace? Jak vnímáte případné ohrožení toho, že oni tu pomoc ehm, poskytují? a jak vnímáte, že například na ně uvalují různá finanční omezení. Hmm. Eh, thank you. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, za otázku. Ano, já si vzpomínám na ten summit v Istanbulu velice dobře a vzpomínám si na tu dohodu, která byla nazvána Grand Bargain. Budu trvat na tom, aby všechny závazky této dohody, které pro Evropskou unii vyplývají. A slyšel jsem od kolegů z generálního ředitelství, že Evropská unie i nadále bude spolupředsedat pracovní skupině pro realizaci této dohody, která byla nazvána Grand Bargain. Velice důležitou součástí této dohody je část, která se týká těchto organizací, které z velké části jsou organizace nevládní. A já doufám, že obě strany se budou držet svých závazků. Například zjednodušené výkaznictví. Toho já se budu držet. No ale potom si musíme dát na druhou stranu zase pozor na to, abychom tím neohrozili přítomnost potřebné kontroly. Ta kontrola musí existovat, abychom zajistili, že dochází k řádnému hospodaření s penězi. Já nechci, aby se objevily další skandály v budoucnosti. Že došlo k odklonění humanitární pomoci, anebo že s ní bylo špatně hospodařeno, či dokonce podvodně hospodařeno. Souhlasím tedy s tím, že je potřeba vzít v úvahu potřeby nevládních organizací, ale na druhou stranu je potřeba si trvat na tom, že musíme mít kontrolu a že musí být zajištěno řádné hospodaření s těmito prostředky Evropské unie. A teď ještě slovo k místním nevládním organizacím. Ty jsou pro mě také důležité a hovořil jsem o tom i ve svém úvodním projevu. Máme více než 200 partnerů a já na ně budu apelovat, že je potřeba, aby pracoval i s místními nevládními organizacemi z důvodu, které už jsem vysvětlil. Máte následující doplňující otázku? Yeah, I will continue in Swedish again. Um... Ano, a budu opět pokračovat švédsky. Musím vám poděkovat za tak kvalitní odpověď. Zároveň jste i zodpověděl moji další otázku. Tam jsem chtěla zmínit místní partnerství, totiž uzavírání vztahů partnerských s místními aktéry, protože mně osobně velice na tom záleží, aby se do hry dostávaly i místní organizace. A vy už jste to zdůraznil, že právě někdo, kdo terén dobře zná, je ten nejvhodnější. Takže vám za to děkuji. Pane designovaný komisaři, ano, děkuji vám za doplňující dotaz. Řada partnerů, se kterými pracujeme, již spolupracuje s místními aktéry, místními nevládními organizacemi z daného státu nebo jsou to organizace třeba, které zastupují Mezinárodní červený kříž anebo Mezinárodní červený půlměsíc. Ti mají konec konců organizace, se kterými spolupracují všude. Je to závazek, který beru velmi vážně. A budu neustále podporovat zahrnutí místních aktérů, jednak do humanitární pomoci, ale také se budu snažit o to, aby se posilovaly jejich kapacity v této oblasti, aby byly zahrnuti do vnitrostátních koordinačních mechanismů a velmi aktivně se účastnili celého cyklu humanitární pomoci. Děkuji a nyní dostává slovo Erik Makart, prosím. Greens. Za zelené. Yeah, uh, yes, hello, it's also... Dobrý večer, eh, také ta otázka zazní ze zadu a zazní německy. Já trochu z jiného soudku, protože jsem vlastně tady chtěl říci, že se domníváme, že se můžeme považovat za šťastné lidi, že smíme vyrůstat a žít v Evropě, že máme štěstí, že máme přístup například ke zdravotnictví a že můžeme eh, rovněž eh, si říkat, že máme štěstí, že jsme tak vzdáleni těmto problému, že máme čas eh, si namlouvat, že nám záleží na tom zabývat se vlastní budoucnosti. A já jsem chtěl položit podobnou otázku, která se týká těch nevládních organizací, ale ještě vás poprosím, abyste se ponořili do podrobností. Nahlížíte na skutečnost, jak lze ještě lépe podpořit nevládní organizace a jak chcete zajistit, že i vy uh, budete k dispozici těm, kteří mají zkušenosti z terénu a kteří o tom znají hodně podrobností, cených podrobností. Jak eh, vás budou moci kontaktovat? Děkuji mnohokrát, vážený pane poslanče, za vaši otázku. Nevládní organizace v skutku patří mezi naše nejcennější partnery – Těžko si představuji, jak bychom byli schopni bez nich poskytnout humanitární pomoc. No a právě z toho důvodu ta dohoda, nazvaná Grand Bargain, nám dává obrovské příležitosti za předpokladu, že každý naplní závazky, které mu z ní vyplývají. Příležitost ještě lépe spolupracovat. To ovšem znamená, že i oni se budou muset snažit. Neradí třeba vidíme, když vysoké procento humanitární pomoci je věnováno administrativním nákladům, režii. A v té dohodě Grand Bargain jsme se společně zavázali, že se režie bude snižovat. A to je jedna věc, na které bychom měli spolupracovat s nevládními organizacemi. Za druhé, konkrétně k místním vnitrostátním nevládním organizacím, chci říci, že nejčastěji scházejí kapacity pro to, aby byli schopni řádně zvládat takovéto fondy, aby se mohli aktivně účastnit práce na připravenosti na takovéto katastrofy a následně koordinaci odpovědi na ně. Měli bychom najít způsob, jak posílit jejich kapacitu, protože čím vyšší bude tak tím více budou schopni pomoci postiženým obyvatelům, kteří jsou eh, jim nejblíže fyzicky tedy. A proto si myslím, že bychom je měli podporovat všemi možnými způsoby. Tak, aby ta pomoc nemusela přicházet zdaleka a být poskytována lidmi, kteří jsou zdaleka. Já myslím, že by bylo daleko efektivnější, kdyby se poskytovala přímo prostřednictvím místních. Na, navazující doplňující otázka? Ano, děkuji za tuto odpověď. Vy jste se rovněž zmínil, že není přijatelné, že některé humanitární nevládní organizace, že jim jsou svazovány ruce a že se jim nedává právo promluvit. My jsme v situaci, kdy pozorujeme a nemusí to být ani tisíce kilometrů daleko. Dokonce i našich vnějších hranicích je lidem bráněno v práci. Například ve středozemním moři. Rok co rok tam umírají tisíce. Co řeknete tomu? Ozval byste se v té záležitosti a co říkáte tomu, že se nepomáhá nevládním organizacím, které se snaží zachraňovat lidi ve středozemním moři? Ne? Děkuji vám za doplňující otázku, která mě umožňuje říci zcela jasně, že jsem přesvědčen o tom, že humanitární pomoc by nikdy neměla být předmětem trestního stíhání. Z mého pohledu by to mělo být jasné, ale zjevně není. Proto jsem to chtěl říci. Lidé nemohou být trestně stíháni za poskytování humanitární pomoci. To musí být jasné. Zároveň ale, vy jste třeba zmínil Středozemní moře. Ona existují pravidla pro záchranu na moři. A ta pravidla dávají členským státům konkrétní odpovědnost. Musí být dodržováno mezinárodní námořní právo, mezinárodní humanitní právo, standardy lidských práv. To jsou všechno věci, které platí a vztahují se na to. Děkuji a nyní dostane slovo Gianna Ganča za ID. Prosím, máte slovo. Bez mikrofonu. I'm going to speak Italian. Budu mluvit italsky. Prima di porre la mia domanda al commissario designato Renaucic. Eh, mnohokrát vám děkuji za vaši přítomnost a mám jednu připomínku, kterou bych zde chtěla uplatnit. Když se stanovujeme cíle, měli bychom být realisty. Mám za to, že priority si musíte stanovovat podle toho, co je nejurgentnější. A navíc soustředovat se na oblasti, kde můžeme poskytnout nejvyšší přidanou hodnotu. Následně budete muset spolupracovat s dalšími komisaři a komisařkami na politikách, které připraví dlouhodobou politiku v oblasti rozvojové humanitární a bezpečnostní politiky. A zajímalo by mne, jakými hlavními prostředky chcete řešit eh, ty prvotní příčiny migrační krize, která ohrozuje Evropskou unii. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně, za vaši otázku. Já jsem zmiňoval své priority. A velmi rád se k ním vyjádřím i obšírněji. Vy jste hovořila o dlouhodobějších řešeních. No, humanitární pomoc to je ale něco, co řeší okamžitou situaci nouze. Cílem humanitární pomoci je řešit urgentní situace. Nicméně Měli bychom mít na zřeteli dlouhodobé potřeby, dlouhodobé nedostatky a prapříčiny. Měli bychom zajistit, aby se postižené obyvatelstvo bylo schopno znova postavit na nohy a znovu vybudovat svůj život. A to právě můžeme zajistit tím, že propojíme humanitární a rozvojovou politiku. Budu spolupracovat s paní komisařkou Urpilainen a to velmi intenzivně, tak abychom od samého začátku zohlednili i dlouhodobý rozměr celé záležitosti, kdykoliv to bude možné. Abychom tedy řešili i pra příčiny a abychom byli schopni řešit dlouhodobé potřeby postižených obyvatel. Pak tam ještě další aspekt, a to aspekt preventivní. Aspekt posilování odolnosti. Aby jakmile možná nastane další krize, byli lidé proti ní odolnější. A s uspokojením mohu říci, že velká část naší humanitární pomoci už nyní obsahuje část, která se zabývá snižováním rizika. Následná otázka? No, it's okay. Thank you very much. Ne, nepotřebuji, děkuji. Dobrá, budeme pokračovat. Nyní má slovo Joana Kopčinská za EKR ještě. Děkuji vám. Během posledních let se řada přírodních katastrof objevila v různých částech Evropské unie. Stovky lidí přišly o život a miliardy euro byly škody na infrastruktuře. Měli jsme eh, různé přírodní katastrofy i antropogenní katastrofy, které opravdu dotáhly až na hranice možností eh, krizové systémy jednotlivých členských států. Obavy o bezpečnost jsou stále komplexnější. Klimatické změny by mohly vést v budoucnosti ještě k tragičtějším a četnějším katastrofám. Risk EU v roce 2019 vstoupilo v praxi a má lépe řešit tyto potřeby. A je navíc integrovaný s evropským systémem civilní ochrany a připravenosti na katastrofy. Resk EU tedy vstoupil v platnost pouze nedávno a já bych ráda slyšela, jaké Eh, dosavadní zkušenosti s fungování RESK EU máte. Děkuji. Pane designovaný komisaři, děkuji vám, paní poslankyně, za vaši otázku. RESK EU se teprve rozbíhá, začíná pracovat. Poprvé aktiva EU e byla nasazená v létě v Řecku. A já se zaměřím na to, aby tento posílený mechanismus civilní ochrany dobře fungoval. Bude potřeba zabezpečit, aby Evropská unie měla dost, aby byla dostatečně vybavena v této oblasti. A paní nově zvolená předsedkyně komise mě toto dala, tak říkajíc, do popisu práce. Budu tedy spolupracovat s členskými státy, které konec konců za to mají odpovědnost, s cílem zajistit spuštění procesu, na základě kterého Evropská unie si bude schopná pořídit to, co potřebuje, a bude se jednat o různé druhy výbavy, která je drahá. Naplánoval Naplánovali jsme zásadní rozpočet, jehož součástí jsou třeba helikoptery a letadla, která se používají při hašení požáru, ale také evakuační technika a technika, která se týká chemických, biologických a nukleárních katastrof. Chci tedy na tom pracovat komplexně, tak aby celý tento balíček RESC EU začal v praxi fungovat. Ale chci říci, že asi mojí hlavní výzvou bude přesvědčit členské státy o tom, že je to v jejich zájmu a že to je dobrý projekt a o to se budu od prvního dne snažit. Máte prosím doplňující otázku? Vím, že, jste o, že jsme o tom hovořili, vy jste to taky říkal, ale přesto bych se ráda zeptala, jestli máte nějaké konkrétní plány a návrhy týkající se posílení kapacity Evropské unie reagovat na katastrofy a předbíhat pre, e, zajišťovat prevenci tady těchto katastrof. Konec konců o tom hovořil i předchozí kolega, hovořili jsme o chemických, jaderných a radiologických katastrofách, připravenosti na ně a předcházení těmto katastrofám. A Centrum pro koordinace uh, má, je na, to, je na to připraveno? Commissioner designate? Tak eh, prosím, já se obávám, že jsem poslední část eh, toho dotazu nezachytil. Jestli jsme připraveni spolupracovat s kým, prosím, eh, objasněte tu otázku, jenom ten poslední kousek, tu poslední větu. Koordinační centrum reakce na krize z ECDC. I'll have to find out about that. No já se budu muset eh, eh, podívat, co je to za instituci, ale každopádně, eh, co se týče podstaty věci, tak ano, mám v úmyslu pracovat především na tom, abychom zajistili, že budeme mít dost velký počet těch protipožárních Eh, letadel, pár jich je, pár se jich podařilo také úspěšně nasadit loni ve Řecku. Rovněž to budeme muset ještě doplnit eh, s helikoptérami podobně vybavenými. A pak jsou tady dvě další oblasti, kde rescue by eh, měla být vybavena konkrétně lékařským Eh, arzenálem a také eh, připravena eh, na to bojovat s chemickými, biologickými a nukleárními a dalšími hrozbami. Takže toto je něco, co vlastně Eh, je zapotřebí vytvořit na unijní úrovni, protože to ne ve všech či ve většině členských států neexistuje, ale členské státy se budou muset rozhodnout, eh, zdali ano či ne se touto cestou vydat, eh, opatřit si všechno toto vybavení. Moje úloha bude je o tom přesvědčit. Děkuji. Další je Lukas Mandel z EPP. Děkuji vám pane Lenarčiči, a dovolte, abych vám poblahopřál k tomu, že jste byl Eh, nominován do této funkce. Je to velké privilegium v tak vysoké funkci sloužit evropské, eh, evropským občanům. Eh, děkuji vám za vaši prezentaci. Co se mi na ní nejvíc líbilo prozatím je to, že tady bude ten klaster pro vnější činnost Unie, že budete jeho součástí. Si já si osobně myslím, že posílení toho vnější, vnější vnějšího aspektu činnosti Unie je zásadní, čím více, tím lépe a chtěl bych vědět, jaká bude vaše specifická úloha v tomto klastru pro vnější činnost a ještě konkrétněji, jelikož jde rovněž pro prevenci, tak pokud chceme eh, krize řešit eh, nejenom po vojenských eh, konfliktech, ale také po živ- různých přírodních katastrofách mimo Evropskou unii, tak se musíme zabývat i mírem a stabilitou těch třetích zemí. A mě by zajímalo, co specificky eh, chcete učinit na poli prevence v této oblasti. Prosím. Děkuji, vážený pane poslanče, za tento dotaz. Já se domnívám, že je velice důležité, aby komisař pro řízení řešení krizí měl v tom klastru své místo. Je zřejmé, že Humanitární pomoc především je součástí eh, vnější činnosti Unie a já cítím potřebu tady zopakovat, že se jedná o samostatnou, soběstačnou eh, činností zaveden, eh, vedenou určitými principy, svými vlastními principy. A jde o to, že rozhodnutí o e, při e, šknutí humanitární pomoci by měla být přijímána nezávisle na e, různých všemožných cílech Unie, ať už jsou vojenské, ekonomické, strategické či jiné. Tato nezávislost je něčím, co budu obhajovat a to i e, kolem e, stolu, e, kde budou zasedat členové toho klastru pro vnější činnost. Ale zase měli bychom pracovat koordinovaným způsobem a já se těším na tuto spolupráci. Už jsme se také sešli s vysokým představitelem pro vnější činnost a souhlasím s vámi, že je nepochybně e, snažší e, skombinovat e, nástroje v širokém rejstříku různých druhů vnější činnosti Unie a to již v té fázi prevence je to snažší a také ekonomičtější, hospodárnější, protože každý stát investuje do určité míry a jde tedy o to, eh, pak ještě z té částky eh, zajistit eh, pořádání se z důsledky. Děkuji komisařka designovaná pro otázku eh, rozvoje eh, nám tady řekla, paní Utilainen, že chce spolupracovat i s vámi v oblasti eh, pomoci dětem, mladým dívkám a ženám v uprchlických táborech. Je to velice zásadní věc. Jste žádan o spolupráci a já myslím, že to nenaruší vaši nezávislost. Chcete rozhodovat nezávisle, ale Možná ještě jednu věc eh, k civilní ochraně eh, eh, situace v členských státech se velice liší od zemi k zemi a to je třeba mít na paměti, protože Eh, je také důležité to vnímat a vnímat eh, v tomto směru nezávislost eh, členských států. Pane komisaři, děkuji. Já vás mohu ujistit, že budu velice těsně spolupracovat s kolegyní v oblasti vzdělávání. Tam samozřejmě mandáty ne snad se překrývají, ale přibližují se. A má role je zajistit, aby i v těch naléhavých situacích, jako představují, dejme tomu, uprchlické tábory, eh, jsme nezapomínali eh, na vzdělání, abychom eh, ho neupozorňovali. Pokusím se zajistit, aby prostě v září děti chlapci i děvčata mohli chodit do škol i v těchto zařízeních. Děkuji. A teď je na řadě Katrín Šabo. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, pane designovaný komisaři, já bych se chtěla vrátit k eh, vztahu mezi humanitární pomocí a rozvojem a jít ještě trošičku dál Eh, ostrovní eh, oblasti, teritoria, eh, která jsou velice vystavena extrémním meteorologickým jevům, například Irma či Orien, jsou věci, které opravdu, opravdu hodně tyto ostrovy poškodily. Já jsem po té, co prošel ostrovem cyklon Irma, toto místo navštívila. Na ostrově byly ještě zbytky eh, rozbitých budov, které byly často znovu vystaveny naprosto stejným způsobem, bez nějakých eh, ochranných prvků. A přitom tady je možnost eh, vlastně nechat vzniknout nový model, který by slučoval eh, humanitární pomoc s rozvojem, eh, využít eh, této příležitosti k zajištění, dejme tomu, energetické soběstačnosti, soběstačnosti v oblasti vody a tak dále. Nemyslíte si, že řízení krizí by mohla vlastně pomoci tím, že by se tady vytvořila skutečná strategie pro udržitelný rozvoj? rozvoj eh, v těch ostrovních oblastí. Pane designovaný komisaři, prosím, Děkuji, vážená paní poslankyně, za to, že jste eh, mou pozornost také obrátila k této věci, k těmto situacím, eh, situacím, které se vyskytují na ostrovech, ostrovcích, které jsou opravdu eh, jedny z nejzranitelnějších, co se týče dopadu změn klimatu. Víme, že eh, let na Arktidě a Antarktidě rozstává a eh, víme, že vlastně je tady celá řada ostrovů, jak v Karibiku, tak v jeho východním části Tichého oceánu, které mají před sebou obrovské výzvy já musím říct, že toto jsou země, eh, které mají velmi skromné, omezené zdroje. My bychom je měli vybavit, měli bychom jim pomoci, aby se s tou situací eh, vyrovnali. Já se eh, obávám, že jsou situace, které už nemůžeme eh, vlastně, eh, kterým nemůžeme zabránit. Extrémní výkyvy počasí, my víme, že k ním dochází, víme, že ty situace se budou zhoršovat, ale co je důležité je, abychom neseděli s rukama v klíně a abychom pracovali společně s těmito malými ostrovy a eh, a zlepšili jejich odolnost a připravenost. Eh, tady vidím eh, svou roli, ale rovněž eh, tady vidím roli i pro další kolegy v kolegiu, kteří by měli při upravit i rozpočtové možnosti pro adaptaci na klima, především v těch situacích, kde nemůžeme už určitým jevům zabránit, nebo v situacích, že víme, že některé události jsou poměrně dost předvídatelné. Ještě jednu doplňující otázku, prosím. Vy jste eh, hovořil o tom, že je třeba také víc pracovat s místními aktéry. Evropská unie je přitom přítomna úplně všude. Nemyslíte si, že by tuto geostrategickou eh, výhodu měla více využívat a že by mohla lépe identifikovat eh, eh, logistické a lidské zdroje, tím zlepšit svou možnost reagovat na tyto extrémní situace. Ono by nám to také umožnilo mnohem rychleji reagovat na naléhavé případy. Nemyslíte si, že je opravdu třeba stavět skutečnou intervenční strategii pro tuto oblast. Pane eh, designovaný komisaři, prosím. Děkuji. Ano, já souhlasím. Že bychom měli budovat místní odolnost, zároveň s tím, že se budeme soustředit na schopnost reagovat jedno bez druhého by nemělo existovat. A už bychom měli být připraveni na to i ono, tak, aby jakmile dojde k nějaké katastrofě, abychom nebyli zaskočeni. Tedy ano, já chci pracovat na budování odolnosti. A tady chci úzce spolupracovat s kolegy z jiných eh, oborů se svými kolegy komisaři, například eh, s těmi, kteří odpovídají na životní, za životní prostředí, za oceány, za ten zelený díl pro Evropu. My přece potřebujeme vlastně takový zelený díl pro celou planetu. Tak, abychom skloubili mm, přípravu na eh, změny klimatu, Eh, přípravu na hum, poskytování humanitární pomoci a budování odolnosti, tak aby to vše nám posloužilo, kdykoliv už k té katastrofě dojde. James Wells eh, z nezařazených. Máte slovo. Není zde. Pokračujeme tedy. Nikos Androlakis SAD. Ano, děkuji. Já bych rád položil následující otázku. Po požárech lesů v Portugalsku, v Řecku, ve Švédsku dokonce, to bylo v létě 2017-2018, tak jsme minulý měsíc konečně přeskoumali nařízení týkající se um, občanské ochrany, uh, a vytvořili jsme RESK EU, abychom pomáhali členským státům. Ale nyní potřebujeme ještě celoevropskou reakci a nevíme, jak se tomu budou přizpůsobovat členské státy. Jak chcete zajistit, že RESK EU bude disponovat dostačujícími finančními prostředky, aby dokázalo reagovat na požáry lesů například? A jak se domníváte, že dokážou členské státy jim umožnit tuto reakci a podpořit je v tom, aby byla co nejfunkčnější. Pane kandidáte, děkuji, vážený kolego, že jste tuto otázku zde předeslal, protože díky tomu se mohu ponořit do své odpovědi hlouběji. Ano, já eh, vím od paní von der Leyenové, že ode mě čeká, že vše dokážu nastavit tak, abychom měli ten správný druh pomoci vždy na místě, kdykoliv bude potřeba a i abychom dokázali reagovat eh, rychle a aby ta aktiva i byla. Ale zároveň musí v té hře být účastny i členské státy. Tedy musím spoléhat na svou schopnost přesvědčovat, no a tady budu spoléhat i na vás. Tady mě můžete pomoct. Tady sami můžete apelovat na ten, který svůj mateřský členský stát, aby tato aktiva zhromažďoval a dával k dispozici. Já musím říci, že jsem překvapen, že se vše hýbe tak pomalu. Proč? No, protože z mého pohledu to je velice dobrý kšeft v uvozovkách. Jakmile se členský stát rozhodne, že dá k dispozici pět letadel příslušně vybavených, tehdy EU může něco takového spolufinancovat až na úroveň 90%. Takže to je výborný obchod můžete je používat a zároveň jedině podepíšete takovou smlouvu, takovou dohodu, že kdykoliv by mohly být potřeba někde jinde, tak je dáte k dispozici. V případě potřeby. To bude taková rezerva pro všechny. Ale zároveň, pokud nikde jinde potřeba nejsou, tak jsou vám plně k dispozici a přitom je máte za velice výhodnou pořizovací ceny. No, 90% pro členský stát, který si pak může například eh, opatřit letadla k potírání požáru, tak to je dobrá zpráva. Ale pak mechanismus pro potřeby členských států, které by měly vypracovat plán mm, ochrany, civilní ochrany a zároveň bezpečnostní ochrany. Co tam má to obsahovat? Například eh, způsob reakce na nebezpečí, způsob prevence, potřebujete více údajů a častěji, jak můžeme upgradeovat tyto plány pro civilní ochrany, abychom to zlevnili ty programy reakci na neočekávané situace. Ano, děkuji. Každý členský stát je podle mě měl mít funkční strategii snižování rizika, řízení rizik obecně. Ale zároveň i systém včasného varování. A to by mělo už existovat a pokud ne, pokud si členský stát přeje, tak já mu pomůžu v koncipování takového plánu, protože prevence a civilní ochrana je odpověd, za to jsou odpovědný členské státy. Já dávám přednost tomu pojmu odpovědnost, než abychom řekli, že je to v oblasti působnosti toho členského státu, protože mně se to slovo líbí, že to je takové konkrétní, že ten členský stát opravdu by za to měl odpovídat a tam je pak tím pádem logické, že si vše musí dát dohromady aby to dokázal. A my máme jednak k dispozici doporučené podpisy, eh, postupy, jednak experty, konzultanty, vzorce. Já jsem k dispozici členským státům. Já rád pomůžu, jak aby se mohli ujmout té odpovědnosti, tak i jak by, aby ji prosadili. Ludmila Novak jako další za EPP. Vážený pane komisaři, vážený pane kandidáte, já vás zde vítám. Vítám vás na půdě Evropského parlamentu a jsem ráda, že vás mohu oslovit ve své mateřštině a vy mi takto rozumíte přímo. Já jsem velice ráda, že EU pomáhá lidem a zemím, kdekoliv se lidé ocitli v těžké situaci a rovněž, že podporujete navyšování prostředků. A mě by zajímalo, zda přerozdělování přes nevládní organizace je účinní, transparentní a zda se podle vás vše odehrává dlouhodobě pozitivně. Bohužel se totiž objevují zkušenosti s některými nevládními organizacemi, které to pak předávají dál jiným aktérům a někdy pak podporují organizace, které se neřídí skutečnými hodnotami, unijními hodnotami. Pane komisaři, pane designovaný komisaři, Děkuji vám, paní poslankyně. Já mám radost, že jste mě poskytla příležitost, abych mohl zodpovědět tuto otázku ve své mateřtině. Zároveň zde děkuji z tohoto místa i tlumočníkům. Evropská unie je zde určitým prostředníkem jak bych to co nejlépe vyjádřil. No neobejdeme se bez partnerských eh, organizací. Na jedné straně se jedná o vyspecializované agentury OSN, na druhé se jedná o nevládní organizace. No a my se snažíme vždy velice striktně prověřovat potenciál těchto organizací a jejich způsobilost poskytovat to, co od nich čekáme a rovněž i jejich dodržování principu humánnosti, nestranosti, nezávislosti a tak podobně. Tedy tyto principy humánnosti, nezávislosti, nestranosti a k ním já ještě přidám, ono je to těžké, jak bych to řekl slovensky, protože většinou používám angličtinu už nyní. Totiž zda eh, budou tyto organizace schopny se zúčtovat eh, správným způsobem, odpovídat, zodpovědně nakládat s těmi finančními prostředky, které pocházejí z kapes zaňových poplatníků. poplatníku. Oni mají důležitý úkol, Oni zachraňují potenciálně lidské životy, proto my se je skutečně snažíme důkladně prověřovat, jak s těmi prostředky nakládají, aby nerozhazovali peníze, aby ty peníze nesměřovaly tam, kam nemají. Máme na to stanovené mechanismy. Cokoliv se zanedbá, lze i ex post dohledat a je možné to ověřit i ex post jak vše bylo použito. Doplňující otázka? Já, tedy vy jistě znáte příklad, jste obeznámen s příkladem či historkou někoho, kdo na Madagaskaru naučil lidi lovit ryby, než aby by jim něco rozdával. Z toho vznikl celý systém pomoci poskytování nástrojů, výuky řemesla a takto já se domnívám, že lze lidem v krizi pomáhat nejlépe. Když tedy hovoříte o lokální pomoci, o lokálním rámci, o lidech, kteří dobře znají daný terén, o tom, že by se lidé měli učit té odolnosti, tak já se domnívám, že do toho spadají i kompetence. Máte už nějaké preventivní problém, programy, které připravují lidi na tento typ situací? Ano. Znám činnost eh, Patera Opeku je to skvělý příklad toho, jak lze tak mnoho vykonat na místní úrovni v boji proti chudobě. My, celá komise, to podporujeme. Já, kdybych byl tím komisařem, který hlavně zodpovídá na, za řízení krizí, Tady ano, určitě je třeba sahat ke všem prostředkům, které zvyšují odolnost eh, společenství a posilují udržitelný rozvoj. Pokud se, jakmile se podaří úspěšně vydeřit humanitární krizi, tak už můžeme působit preventivně. A tady rozhodně se jedná o velice kvalitní příklad Patr Opeku, to je kvalitní příklad preventivního působení proti humanitárním krizím tím, že podporujeme místní obyvatele a celé společenství v tom, jak si eh, zlepšuje dovednosti. Paní Obry Zague. Merci beaucoup, merci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na téma, které už tady zaznělo několikrát. Předseda nevládní organizace Action Security byl, vnit, byl vnitřní bezpečnosti a, předvolán za to, že odhalil, že do jemenské války byly ze strany Francie dodávány zbraně. Evropská unie tedy vydá, vydává a humanitární pomoc do této oblasti a přitom Francie tam vyváží zbraně a ty se následně používají k masivnímu porušování lidských práv v řadě regionů. Jemen je jeden z nich a tam je ta krize asi nejurgentnější. Existují vnitřní pravidla pro kontrolu vývozu vojenské technologie. Ty byly přijaty v roce 2008. A potom ještě tedy je problém s lidskými právy. Jak tedy chcete evropskou humanitární pomoc koordinovat se striktním dodržováním těchto pravidel. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Uh, ano, zmínila jste se o obchodování se zbraněmi. Já souhlasím. Humanitární krize často, ne-li vždy, je částečně, ne-li plně, důsledkem ozbrojeného konfliktu, do něhož proudí zbraně a mnoho zemí takovéto zbraně vyváží. Je to realita, ve které žijeme. Já zde bych eh, plédoval za pečlivé zvážení jakéhokoliv vývozu zbraní do regionu, které se nacházejí ve stavu ozbrojeného konfliktu. No a ono skutečně EU má i určité normy pro kritéria exportu zbraní. Zbraně není možné vymážet do regionu, kde zhoršují situaci ve smyslu ozbrojeného konfliktu ono to bude spadat i do mých povinností, stanuli se komisařem pro rozvojovou pomoc, upozorňovat, že pokud někde přetrvává ozbrojený konflikt, tak není možné tam vyvážet zbraně, které povedou k zostření či zhoršení tohoto konfliktu. Votre engagement? Vyslechla jsem si váš závazek Já si myslím, že v Evropské unii společně vnímáme roli a odpovědnost členských států při vývozu zbraní do těchto států a toho, jaký to má dopad na humanitární krize. Vy jste to tedy řekl ústně, byl byste tedy ochoten vyslat silný signál ze strany Evropské unie, učinit ještě další krok a splnit to, co žádá řada mezinárodních organizací, včetně Amnesty International, tedy embargo na vývoz do konfliktních zón, především v situaci, kdy dochází k zásadnímu porušení mezinárodního a humanitárního práva, což tedy bohužel případ Jemenu je. Commissioner designate? Pane kandidáte, já mám v úmyslu spolupracovat se svými kolegy komisaři na tom, aby se důsledněji touto otázkou zabývali, aby to prostudovali. A já zastávám názor, že tady musíme být principiálnější v té oblasti. Tady musíme zásadním způsobem se postavit tomu, jakmile se někde odehrává konflikt, tak by tam naše zbraně proudit neměly. Evropská unie na jedné straně je po právu hrdá na to, že je největším, největším humanitárním donátorem. Ale zároveň je to zvláštní, že by jakoby z druhé strany k tomu konfliktu eh, přilévala olej do ohně. Avšak zde hovoříme o určitých kompetencích, z nichž některé jsou čistě na úrovni členských států. Já se mohu o takto principiálním přístupu k věci neustále a důsledně zmiňovat. Že totiž i my musíme být důslední v tom, jak přistupujeme k humanitární krizi. Neměli bychom ji jednou rukou zachraňovat a druhou rukou zhoršovat tím, že tam vyvážíme zbraně. však ty zbraně nevyváží EU, ty vyváží členské státy. Isabel Santos za SAD. Já budu hovořit portugalsky. Pane kandidáte na komisaře, to, že přibývá mezinárodních konfliktů a že se vyhrocuje klimatická krize, před nás staví stále mm, vážnější výzvy, na které musíme stále rychleji reagovat a zároveň nesmíme zanedbávat i lidská práva, i při poskytování humanitární pomoci máme určité závazky, které jsme veřejně vyhlásili. Já jsem eh, si vyslechla, jak chcete podporovat nevládní organizace, zejména ne lokální nevládní organizace, to velice ráda slyším. Já jako ředitelka jedné z nich eh, mám možnost bedlivě sledovat, čím se zabývá. Tam jsou aktivisté, které, kteří pracují v terénu, a jsem ráda, že všechny nevládní organizace budou ve vás mít svého zastánce. To vše je nutné, i když to snad ani nestačí k tomu, abychom byli skutečně účinní. Hovoříme o tom, že by se měla posílit transparentnost, že je třeba i dostat pod kontrolu vývoj zbraní. Ale když se nyní podíváme někam, kde nastala krizová situace a kde je třeba nasadit humanitární pomoc, tak často vidíme, že nestačí koordinace. Že ta místní koordinace prostě není dost dobrá. Co chcete udělat pro její posílení, pane kandidáte? Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, a velice rád se s vámi zde setkávám. Teď se po té, co jsme se viděli v OBSE, oba dva setkáváme zde v Evropském parlamentu. Víte, koordinace je vždy problém. Když máte tolik aktérů, jako například jich existuje v tom vesmíru mezinárodních humanitárních organizací, jsou tam vládní organizace, nevládní organizace, Přesto si ale myslím, že zde existují jistá zjevná řešení a zásady, které pokud by měly uplatňovat, tak by to mělo fungovat. Zhodněme se všichni na tom, že OSN a především Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí by měl být tím hlavním koordinátorem. Evropská unie ho bude podporovat, včetně mě. A bude to asi jeden z prvních kroků, tedy pokud budu potvrzen v této funkci, vstoupit do kontaktu s OSN a s Úřadem pro koordinaci těchto záležitostí, protože si myslím, že ti by měli být tím hlavním koordinátorem. Nicméně i Evropská unie by měla být koordinátorem a měla by spolupracovat. V tom smyslu, že všichni by měli vědět, co mají na práci, co mají v rámci dané humanitární operace řešit. Bylo by škoda, kdyby v oblasti, kde nám tak jako tak už chybí finance, jsme kvůli nedostatku koordinace mrhali penězi. Vím, že se to děje a že se to dělo, třeba Haiti, A bylo to nešťastné, ale myslím si, že bychom se měli snažit posílit kázeň v této oblasti. A měli bychom tedy uznat roli OSN jakožto hlavního zastřešujícího koordinátora a následně bychom si měli všichni rozdělit práci a následně se koordinovat a spolupracovat. Děkuji. Máte prosím doplňující otázku? Děkuji, pane předsedo. My jsme tedy odkazovali k humanitární situaci v uprchlických táborech na Lesbosu. Snažili jsme se omezit příliv uprchlíků. Dohodli jsme se s Libí a všichni víme, jak to tam s eh, situací vypadá. Všichni také víme, jak vypadá situace eh, v detenčních zařízeních pro uprchlíky v Libii. Já mám pocit, že to je otřesná humanitární katastrofa, která porušuje lidská práva a eh, rád bych, ráda bych, abyste se k tomu vyjádřil a abyste nám řekl, jak to chcete řešit. Děkuji vám. Máte úplně pravdu. V detenčních zařízeních v Libii panuje příšerná situace, to je to správné slovo. Evropská komise se snaží pomoci. Jsme tam zastoupeni, máme tam programy humanitární pomoci. Chci ale říci, že není přípustné, aby takováto situace pokračovala. Postižené lidi je z těchto středisek potřeba přesunout jinam. Někteří z nich potom mohou být přemístěni jinam, tedy do jiných zemí. Ti, kteří nemají nárok na mezinárodní ochranu, by měli dostat pomoc při návratu do země původu. Nicméně souhlasím s tím, že situace tam je velmi špatná a že humanitární pomoc sama o sobě to nevyřeší. Já už jsem dříve uváděl, že humanitární pomoc není nástrojem pro řešení krizí. Je to nástroj, který se snaží řešit okamžité potřeby postiženého obyvatelstva. A o to se snažíme i v těch detenčních zařízeních v Libii. Souhlasím nicméně s vámi v tom, že je potřeba udělat více a že je potřeba najít udržitelnější řešení. Děkuji a nyní má slovo Alexandra Louis Rosenfield Phillips za zelené. Vím, že jste dostal podobné otázky. Jako komisař pro řešení krizí budete se zabývat i náklady nečinnosti? Víte, kolik lidí bude potřebovat humanitární pomoc po klimatických katastrofách po roce, 2030 a 50, pokud svět se nezačne dnes zásadně zabývat investicemi do přizpůsobovacího opatření. Pokud teď nebudeme dělat nic, tak humanitární pomoc každý rok kvůli klimatickým změnám bude potřebovat dvojnásobek lidí do roku 2050. A finanční nápady, náklady by mohly představovat až 18 miliard euro za rok. Tomuto pesimistickému scénáři se můžeme vyhnout tím, že budeme investovat do snižování rizik katastrof, zvyšovat odolnost regionu, které by mohly být postiženy a tím, že zlepšíme opatření v oblasti časného varování. Jak tedy budete ekologičtější přístup lépe integrovat do humanitární pomoci a jaká konkrétní opatření v této oblasti učiníte? Jaké fondy budete mobilizovat pro ekologické nouzové situace a klimatické pohromy? Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní poslankyně, za důležitou otázku. Já bych se vrátil k tomu, co už jsem říkal. A to, že bychom prostě komplexně vždy měli ve všech oblastech řešit jak v rámci zeleného údělu pro Evropu, tak pro celou planetu otázku připravenosti na ekologické katastrofy. Protože souhlasím s vámi, že když nebudeme dělat nic, tak nás to bude stát násobně více než investice, které budeme vkládat do přípravy a přizpůsobení se klimatickým změnám, protože existují změny, kterým už se prostě předejít nedá. Nicméně, alespoň bychom se měli přizpůsobit. Já na to budu s vámi spolupracovat. Budu hovořit s výkonným místopředsedou komise Timmermansem a budu argumentovat proto, abychom strategii pro snižování rizika katastrof zahrnuli do všech klimatických eh, kroků Evropské unie. A to z toho důvodu, že pokud tak neučiníme, tak budeme čelit daleko horší situace, nebudeme na ní připraveni. A potom do toho budeme muset investovat výrazně více, než kdybychom ty investice provedli teď. Už jsem říkal, že jedno euro investované do prevence nám ušetří 7 euro, které bychom potřebovali, kdybychom museli financovat následky něčeho, k čemu se dalo předejít a naposled aspoň na to tady připravit. Máte, prosím, doplňující otázku? Ano, děkuji za vaši odpověď. Jak už dnes zaznělo, Evropská komise chce více zapojit soukromý sektor do operací vnější činnosti. Existují ale ustanovení, na základě kterých soukromý sektor bude muset dodržovat stejné standardy jako nevládní organizace a ostatní. A konkrétně vy se postaráte o to, že soukromý sektor, který bude účastnit se těchto projektů, eh, se bude dodržovat veškerých eh, pravidel eh, jako mezinárodní organizace budete se snažit o to, aby znečišťující firmy, které jsou zodpovědné za dopady klimatických a, změn, začaly přispívat do fondu na řešení klimatických či ekologických katastrof? Dezignovaný komisář, děkuji vám za vaši doplňující otázku. Já si myslím, že bychom všichni měli pracovat se soukromým sektorem. Především pan výkonný místo předseda komise a konec konců komise jako celek totiž nebude schopna naplnit ten nový úděl pro Evropu a pro svět, pokud do toho nezapojí soukromý sektor. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Evropské fondy zdaleka nestačí na to, kolik budeme muset do této oblasti investovat, budeme-li chtít, aby tento nový zelený úděl v praxi fungoval. A platí to i pro připravenost a prevenci, což spadá do moje gestce, protože je to součástí cyklu zvládání katastrof. Někteří si myslí, že zvládání krize to spočívá v tom, že sedíte a čekáte na telefon, kdy vám někdo zavolá, že je krize a pak na ní budete reagovat. Já si myslím, že úplně stejně důležité, podle mého názoru, jsou prevence a připravenost. Přinejmenším. Možná ještě důležitější, protože jsou levnější a tím, že nemáme dostatek peněz, tak si myslím, že bychom se spíše měli zabývat lepším financováním těchto levnějších částí, abychom potom nemuseli tolik hasit požáry. Takže já na tom budu spolupracovat s dalšími kolegy a kolegyněmi v komisi, kteří budou mít na starosti klima, životní prostředí, rozvoj venkova a ostatní, protože ten nový zelený úděl je naším společným cílem, naší společnou odpovědností, takže tak tomu chci přispět. To... A teď bych rád dal slovo Veronice Triet-Lenoir z Renew. Děkuji. Děkuji, pane předsedo pane designovaný komisaři, víc jak 80 obyvatel na světě je eh, ohroženo eh, různými nemocemi a eh, já se teď dozvídám, že nástup větších eh, objemů této nemoci je také eh, důsledek eh, migračních toků. Eh, moskyti a další eh, přenositelé eh, velmi nebezpečných chorob se teď dostávají do nových území Evropy, ať už se jedná o malárii, o o další eh, choroby, eh, které byly známy v tropické oblasti, se objevují v Chorvatsku i u nás ve Francii, v mojí zemi. Tady eh, se jedná o velice výrazné riziko, Eh, a já se ptám, jak chcete eh, ochránit Evropu před těmito hmyzem přenášenými chorobami. Pane designovaný komisaři, prosím, děkuji vážená paní poslankyně za tento dotaz. Já si myslím, že ta hrozba je skutečná a myslím, že to, eh, co říkáte, je opravdu podložené tyto choroby, tyto epidemie v důsledku se do Evropy opravdu dostávají a e, nejsme připraveni, podle mého názoru, nejsme připraveni vůbec a měli bychom s tím urychleně začít, e, protože e, nemoci, které byly kdysi typické pouze v tropických či subtropických pásmech světa, se teď dostávají k nám. Ano, souhlasím s vámi, A není to v důsledku pohybu lidí, jak eh, říkají někteří, ale eh, jsou přenášené hmyzem. Pokud se eh, chceme s tímto vypořádat, tak je zapotřebí, a já to mám v úmyslu, pracovat s kolegyní, která je eh, zodpovědná, bude zodpovědná za oblast zdravotnictví, eh, designovanou komisařkou Stelou Kyriakides. A eh, musíme více dělat v tomto poli a vidím svůj příspěvek jako v oblasti řešení naléhavých situací i v oblasti prevence. Myslím, že tady celá řada způsobů, jak se připravit a v neposlední řadě bychom měli také pomýšlet na e, vývoj e, očkovacích látek, na jejich e, ukládání, na zajišťování zásob v tomto ohledu, abychom byli na případné epidemie připraveni. A myslím si, že jednou z možností, proč ne, je také využívat rescue Eh, mechanismu, abychom takovéto očkovací látky měli připraveny eh, pro ten případ, že by došlo eh, k nějakému většímu výskytu některé z těchto tropických chorob. Já bych chtěla poděkovat panu komisaři za jeho velmi upřímnou odpověď. Prostě nejsme připraveni. Chtěla jsem vlastně pouze upozornit na tento problém. E, ty otázky jsou e, nezodpověditelné v tuto chvíli. Já bych si dovolila navrhnout, abyste pracovali na e, výstražných systémech, především v některých oblastech a u některých kategorií pracovníků či obyvatel. Pane komisaři, prosím. Ano, paní poslankyně, přesně to mám v úmyslu. Chci pracovat v těsné součinnosti eh, s komisařkou pro oblast zdravotnictví. Děkuji a teď bych rád dal slovo eh, no, poslední otázku eh, Frances Fitzgerald z EPP. Lépe pozdě nežli později, že? Ještě jedna otázka o zásadní e, věci, kterou tady zmínila celá řada kolegů. E, chápu to e, z vašeho základního prohlášení tak, že vaše role zahrnuje jak preventivní, tak zmírňující eh, funkci a kolegové a kolegyně řekli, že tady prostě existují události jako devastující hurikány a další, eh, které eh, s výkyvy počasí jsou příznakem těch obrovských klimatických změn. A já bych se vás chtěla zeptat, jaké preventivní a zmírňující opatření máte v úmyslu eh, za, eh, navrhnout do vnitřních a vnějších politik Unie, protože já se domnívám, že v následujících letech eh, prostě to bude tak, že komisaři a komisařky budou muset pracovat v součinnosti napříč svými rezorty. Pane komisaři, prosím. Vážená paní poslankyně, děkuji vám za tento dotaz. Ano, o to přesně jde. Já si skutečně nemyslím, že e, nějaký komisař či komisařka e, by byli schopni sami samostatně pracovat na e, takovýchto otázkách. A právě kolegium komisařů bude do budoucna řešit tuto velkou výzvu, jak pracovat účinněji společně. Pro sebe samotného vidím především svůj vklad v té oblasti prevence a když už to není na stole, tak adaptace. Jak to bude fungovat? Já se pokusím eh, to eh, určitým způsobem načrtnout. Byla tady zmíněna eh, saharská poušť Sahel a také africký roh hodně se toho změnilo. Nastala větší období sucha ty výkyvy počasí jsou enormní. Co můžeme udělat proto, abychom se adaptovali? Jeden ze způsobů, jak tak učinit, podívejme se na klasické tradiční plodiny, které jsou pěstovány těchto oblastech. Podívejme se na to, zdali nemohou být nahrazeny nějakými jinými plodinami, které by lépe eh, odolávaly suchu například. Já jako eh, komisař o tom samozřejmě sám nemohu rozhodnout, budou to muset rozhodnout eh, kolegové, co mají na starosti rozvoj ve spolupráci s dalšími a také s celou řadou odborníků. Znamená to, že pokud chceme efektivní prevenci a adaptaci, tak musíme opravdu pracovat společně, a to v prvním sledu uvnitř komise, ale pak také s dalšími partnery mimo komisi. A to je způsob, který nám umožní, abychom zavedli efektivní opatření a buď e, zabránili či zmírnili následky ještě doplňující dotaz? Hovořila jsem o tom, eh, že by komisaři měli pracovat eh, napříč těmi rezorty a vy vlastně jste už odpověděl částečně i na můj další dotaz a to je eh, otázka toho, do jaké míry eh, je možné ještě zvýšit spolupráci s občanskou společností, s nevládními organizacemi a jak dát do centra všech těchto procesů občany. Já si myslím, že toto všechno se bude muset rozvíjet ještě mnohem víc, než je tomu do posud, Pane designovaný komisaři, prosím. Děkuji. Ano, já s vámi souhlasím, je to přesně tak e, musíme samozřejmě, e, a také již hovoříme s nevládními organizacemi, musíme je zapojit. A vidím to jako důležitou část v naší e, ambici dostat cílům udržitelného rozvoje. Strategie, jak dostat těmto cílům, je právě zahrnutí všech aktérů, především v oblasti humanitární pomoci. Tam už teď máme ty nejkladnější zkušenosti spolupráce s nevládními organizacemi. Jsou to partneři spolehliví, efektivní. Já myslím, že to je dobrý příklad jak může taková spolupráce vypadat a jak by vypadat měla. A my eh, budeme tedy takto spolupracovat, abychom dosáhli těch udržitelných cílů předseda. Takže dovolte, abych všem poslankyním a poslancům odpověděl na, eh, poděkoval za otázky a eh, panu dezignovanému komisaři za odpovědi na ně. Okay, we just have a question now if allow... My jsme se tady dohadovali, jestli ještě můžeme povolit jednu otázku, takže ano, prosím, položte otázku. Děkuji. Pane eh, designovaný komisáři. Eh, nechtěla jsem, abyste se cítil poškozen, protože jsme měli pouze 24 otázek, jeden člen se nemohl dostavit, tak já bych se pokusila ho nahradit. Já budu Eh, upřímní, my už jsme to všechno eh, vlastně rozdělili mezi frakce a ta chybějící otázka byla od nezařazeného poslance, takže já vaši otázku nepovolím, nezlobte se, budu tady hrát roli toho eh, nepříjemného člověka, který vám to prostě neumožní. Budu v tuto chvíli trochu tvrdý a moc se za to omlouvám. Rovněž bych chtěl oznámit, že se e, sejdu s koordinátory, abychom zhodnotili toto slyšení. Bude to za zavřenými dveřmi, vy víte kdy a kde. A budu v tomto směru velice jednoznačný nemůžete za sebe poslat žádného politického poradce na toto jednání. Přijmu tam e, k tomu jednání pouze e, koordinátory nemůžete se nechat nikým nahradit, to eh, nepřejmu. Ale teď bych rád ještě dal slovo eh, panu dezignovanému komisaři. Prosím, pane, eh, máte pět minut. Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, za tuto výměnu názorů, za tuto příležitost bylo to pro mě stimulující a já si skutečně velmi vážím vašich dotazů. Pokusil jsem se na ně odpovědět eh, podle svých eh, maximálních schopností. Eh, doufám, že jsem vás uspokojil těmi odpověďmi a dovolte, abych řekl, že v případě že budu ve, eh, ve funkci potvrzen, tak eh, už eh, teď vlastně cítím na bedrech váhu té odpovědnosti a musím říct, že bych se mise ujal s opravdu velkým eh, rozechvěním, vzrušením. Myslím, že to je velmi šlechetná mise. Je to otázka eh, solidarity, něco, eh, na co lidé příliš nemyslí do té doby, než sami tu solidaritu potřebují. Chtěl bych, pokud budu stvrzen ve své funkci, s vámi spolupracovat velice těsně a vytvořit eh, či pokračovat eh, vlastně v takovém tradičním partnerství, jak já to vnímám, mezi touto oblastí a Evropským parlamentem. A ještě jednu poznámku eh, k svému prohlášení. Čekala jsem, že se mi někdo zeptá na ten první bod, který se týká E, toho koordinačního centra pro, e, naléha, pro řešení naléhavých situací. E, jelikož se na toto nikdo nezeptal, tak bych s dovolením využil té příležitosti, abych řekl toto. Jedná se o něco úžasného. Já musím říct, že když jsem centrum navštívil, že to na mě udělalo obrovský dojem. Pokud jste ho ještě vy nenavštívili, tak tak určitě učiňte. Je to dechberoucí a je to také velice e, silný zážitek pro e, Eh, ostatní, protože to centrum reaguje na požadavky nejenom z Unie, ale z jakékoliv země na světě. Takže já bych chtěl odpovědět na otázku, kterou položil před časem eh, Henry Kissinger jaký eh, je vlastně, jaká je úloha, jaká, jaký je telefon do Evropy a když se jedná o naléhavé věci, tak je to toto telefonní číslo. Dobře. Ještě jednou děkuji, pane dezignovaný komisáři, děkuji poslankyním i poslancům a všem, kteří se zúčastnili tohoto jednání, které tímto končím.